Eh, dobré odpoledne, začneme eh, toto zasedání bodem číslo 7 pořadu jednání, eh, který se týká prezentace úkolů a aktivit Frontexu. Máme tu pana Fabrice Ležeryho, výkonného ředitele Frontexu. Touto prezentací z, z slabých míst která je obsažena ve výroční zprávě za rok 2000. 19, tam nám bude představena. A jak víte, tak jednou z aktivit našeho výboru eh, je také to, o čem už, eh, hovoři, o, o čem už eh, se hovoří v souvislosti s Frontexem. Parlament a zejména výbor Libe se ujistil během předchozího mandátu o to, aby se zasloužil o rozvoj kapacity a operativnosti všech No dobře, při, při zachování všech příslušných pojistek a zachování základních práv. Během této debaty instituce dokončují poslední kolo legislativní práce týkající se Frontexu a probíhá nyní eh, korekce chyb. Doufáme, že nové nařízení vstoupí v platnost na konci tohoto roku. Pokračujeme v této debatě eh, ohledně evropských agentur v oblasti spravedlnosti a vnitra a chtěla bych nyní dát slovo panu řediteli eh, Fabrici Legerimu, který nám představí úkoly a aktivity Frontexu a také hlavní závěry eh, nedávné pololetní zprávy za rok 2019 ohledně hodnocení zranitelností. Pane Ledgeri, máte slovo na maximálně 20 minut. Vítejte v našem výboru a děkuji vám. Thank you very much, uh, Madam Chair. Děkuji vám moc krát, uh, paní předsedkyně, vážení poslanci Evropského parlamentu. Nejprve bych vám chtěl pogratulovat ke zvolení, případně znovu zvolení. A chtěl bych také vyjádřit díky za tu příležitost k vám dnes hovořit. A představit vám aktivitu agentury Frontex. Já se zmíním o tom hodnocení zranitelnosti, ale když dovolíte, rád bych také pohovořil o tom, co agentura momentálně dělá, co je součástí jejího stávajícího mandátu a chtěl bych vám také nastínit, jak se připravujeme na implementaci nového mandátu, který má vstoupit v platnost do konce letošního roku. Možná bych měl začít samotnou DNA naší agentury. Někteří se ptají, proč máme Frontex, proč máme Evropskou pobřežní a pohraniční stráž. A odpověď je velice jednoduchá. Protože Evropská unie chce prostor svobody, bezpečnosti a demokracie. Chce zajistit šengenský prostor volného pohybu a k tomu je zapotřebí, abychom měli fungující vnější hranici, což znamená vnější hranici, která zvládá problémy související s eh, nelegální migrací a s přeshraniční trestnou činností, včetně prevence terorismu. A v dlouhodobějším horizontu také možnost vyvinout harmonizované technologie, které by se postarali o 750 milionů osob, které se legálně dostávají z Evropy a do Evropy eh, každý rok. Dnes tu hovořím poprvé od voleb. Naposledy jsem tu byl na společném eh, zasedání výboru Libebač a Kont 1. dubna a chtěl bych znovu zopakovat, že vzhledem k rozšířenému mandátu a k navýšeným zdrojům naší agentury je zásadní, aby se výkonný ředitel objevoval ve výboru LIBE eh, vašeho parlamentu pravidelně, protože takto eh, může skládat účty z činnosti agentury. Já teď zmíním něco ke strategickým aktivitám, které probíhají, včetně hodnocení zranitelnosti. Chtěl bych vám uvést několik příkladů aktivit, které posilují operační eh, kapacitu a potom budu hovořit o implementaci příštího mandátu. Strategická dimenze činnosti naší agentury se dá schrnout eh, v rámci strategie technické a operativní zprávy, která byla schválena na jaře letošního roku a vzešla z podnětů evropských institucí a samozřejmě Evropský parlament sehrál také zásadní roli, pokud jde o politický rámec eh, této integrované zprávy orgánů. Nejde jen o to, co by agentura měla dělat, ale jde také o společný rámec pro národní orgány, které tím či oním způsobem přispívají ke zprávě hranic včetně pobřežní stráže. Pak je tu další strategická vrstva, a to je to hodnocení zranitelnosti, o kterém se se zmínila, paní předsedkyně. My jsme začali s touto činností poprvé v roce 2017 na základě předchozího nařízení, které bylo přijato a vstoupilo v platnost v roce 2016. Jde o systematické hodnocení, které provádí naše agentura a je to hodnocení kapacit všech členských států. To hodnocení probíhá každý rok a právě nyní probíhá třetí hodnotící cyklus. Takže svým způsobem bych to přirovnal k lékařské prohlídce. Opíráme svou práci o data, která nám poskytují členské státy, různé jejich orgány. Máme společně dohodnutou metodologii, a kontrolujeme určitý soubor indikátorů. V podstatě nás zajímá, jaké kapacity jsou k dispozici k implementaci šengenského pohraničního kodexu a k zajišťování toho, aby zpráva hranic měla dostatečné množství zdrojů a aby byla dostatečně flexibilní k tomu, aby zvládla se vypořádat s nově vzniklými hrozbami. V červnu parlament jako každý rok dostal zprávu od naší agentury, která informovala evropské instituce o hlavních zjištěních. Jakožto poslanci Evropského parlamentu si můžete učinit své vlastní závěry, ale myslím si, že je nesmírně důležité, aby spoluzákonodárné orgány měly povědomí o tom, jakým způsobem se legislativa implementuje anebo občas neimplementuje. Brzy vyjde druhá zpráva, která by měla být publikována v prvním říjnovém týdnu. Parlamenty samozřejmě obdrží. Ale abych schrnul situaci, tak při provádění systematických kontrol na hranicích jsou problémy. A tyto problémy přetrvávají zejména pokud jde o povinné kontroly v příslušných databázích. To mám na mysli vyhledávání v šengenském informačním systému a vízovém informačním systému. Nehovořím pouze o hraničních kontrolách osob, které nejsou občany EU. Mám na mysli kontroly cestujících, Každý, kdo vstupuje do šengenského prostoru nebo z něj vystupuje, by měl být zkontrolovan v šengenském informačním systému. Každý, včetně občanů Evropské unie. Tuto situaci zhoršuje fakt, že pohraniční kontroly mají značný personální podstav v celé Evropské unii, protože některé státní služby zkrátka nemají dostatek personálu z různých důvodů ale odhadovaný počet chybějících zaměstnanců je vyšší než 5 tisíc v letošním roce. Je to velice citlivá činnost, jak si umíte představit, protože členské státy musí nakládat s citlivými informacemi ale snažíme se o to, abychom podávali zprávu Evropské unii a jejím institucím, zejména parlamentu, transparentně. A vzhledem k novému vývoji očekáváme to vstup v platnost nového nařízení. Očekávám debatu s výborem Libe a celým parlamentem o tom, jak v budoucnu posílit transparentnost a odpovědnost, aniž bychom ohrozili vztahy s národními orgány, které jsou založeny na důvěře. Takže jsme připraveni o tomto s vámi diskutovat. Chtěl bych zmínit také aktivity týkající se budování kapacity a e, které se týkají operací. Ti z vás, kteří už e, naši agenturu znají, to vědí, ale chtěl bych ještě jednou říci, že momentálně máme 1300 až 1500 příslušníků pohraniční a pobřežní stráže v rámci operací Poseidon v Řecku, Temis v Itálii a Indalo a Minerva ve Španělsku. Pak eh, probíhá také operace v Albánii a potom některé další aktivity na pozemních hranicích a na letištích. Posilujeme informovanost a povědomí, provádíme non-stop monitoring 24 hodin denně v našem situačním centru a Posílili jsme dohledové prostředky a máme nyní lepší obrázek o tom, co se v terénu děje na vnějších hranicích šengenského prostoru nebo Evropské unie. Posilujeme analýzu rizika a chtěl bych vám uvést příklad spolupráce kterou jsme uzavřeli před několika měsíci s EASO a Europolem ohledně eh, nelegálního sekundárního pohybu. Tím zodpovíme některé otázky ohledně sekundárního pohybu, které, jak víte, jsou klíčové pro fungování šengenského prostoru, nebo to, jak je to fungování vnímáno. Jak jsem už říkal, Spustili jsme plnohodnotnou operaci v Albánii, což bylo možné díky dohodě o statusu, kterou vyjednala komise ve jménu Evropské unie a která byla ratifikována a schválena Evropským parlamentem. Cílem této mise na pozemní hranici mezi Albánií a Řeckem, ale na albánské straně, je přispívat ke zprávě a kontrole ilegální migrace, ale také Jde o boj proti trestné činnosti a obecně o posílení evropské spolupráce. S ohledem na to, že oblast západního Balkánu podléhá strategii EU západní Balkán, ke které i my musíme přispívat. Příslušníci pohraniční stráže mají také důležitou roli pro posílení vnitřní bezpečnosti a tím myslím především zabraňování organizovanému zločinu nebo jeho detekci, včetně prevence terorismu. Myšlenka je taková, že podporujeme členské státy a přispíváme k fungování vnější hranice. V tom smyslu, že můžeme tu hranici využívat jako filtr, který zachycuje i bezpečnostní hrozby. A tady bych chtěl říci, že je velkým úspěchem Evropské unie, že vzhledem k tomu, že nemáme ty právní pilíře, které jsme mývali, můžeme zvolit všeobecnější přístup, a děláme už několik let v agentuře to, že posilujeme aktivity v oblasti eh, vymáhání práva, posilujeme spolupráci s Europolem a samozřejmě s národními policejními a celními orgány. A v rámci mandátu hledáme nové způsoby spolupráce s Eurojustem a možná také s misí CSDP. Musím říci, že díky posílenému mandátu ohledně sběru, zpracovávání a sdílení osobních dat můžeme být ušima a očima policejních orgánů, ale informace sdílíme s Europolem a s vnitrostátními policiemi a ty potom dělají svou práci a vyšetřují. Rozvíjíme také pobřežní stráž to je také spolupráce s ostatními agenturami eh, EMSA, eh, Evropská agentura pro kontrolu rybolovu a od roku 2016 máme společný mandát k vyvinutí eh, funkcí pobřežní stráže na evropské úrovni. A přispíváme k detekci úniků ropy na moři, k, ekologickým, k detekci ekologických zločinů a ilegálního rybolovu a také k pátracím a záchranným operacím. To vím, že je pro poslance důležité. No, pokud jde o rozvoj našich námořních kapacit, ten také umožnil posílit kapacity k pátrání a záchraně a příslušné orgány potom koordinují i naše síly tam, kde jsou nasazené a kde probíhají velké operace, jako je například momentálně operace v Řecku, v Itálii nebo ve Španělsku. Vím, že 2. a 3. října se bude konat zvláštní zasedání o pátracích a záchranných akcí a jak jsem informoval sekretariát vašeho výboru 2. a 3. Uh, října, máme mimořádnou schůzi správní rady agentury, která se bude věnovat uh, implementaci nařízení o pobřežní a pohraniční stráži. Ale samozřejmě přispějeme uh, nějakým písemným prohlášením do vašeho zasedání a pokud bychom se mohli jakýmkoliv jiným způsobem zúčastnit, velice rád bych přidal svůj příspěvek. Uvidíme, jak se to bude dát logisticky zorganizovat. Jenom bych chtěl říct, že 2. a 3. října předseda správní rady zorganizoval tuto strategickou schůzi. Chtěl bych vám také poskytnout přehled aktivit ohledně navracení. To je součástí nakládání s ilegální migrací už od roku 2016 máme posílený mandát v tomto ohledu a e, naším cílem je pomáhat členským státům a jsou to jejich vnitrostátní orgány, které činí rozhodnutí. Agentura nemůže činit rozhodnutí o navracení. Děláme to, že přispíváme k identifikaci, přispíváme k transportu navrácených osob, buď prostřednictvím čártrových letů anebo pravidelných linek. Zatím v roce 2019 jsme navrátili skoro 10 tisíc osob do zemí mimo Evropskou unii. Rozvíjíme také spolupráci s národními agenturami a s EASO, protože to také existuje možnost, že po zamítnutí žádosti o azyl nebo o mezinárodní ochranu budou moci národní orgány vymoci rozhodnutí o navrácení. Teď bych přešel k tomu novému nařízení a chtěl bych říci, že se účastníme přípravy hraničních bodů na nasazení systému eh, Entry-Exit ve spolupráci s EULISA. A připravujeme také eh, centrální evropské oddělení ETIASu, které bude host zajistit Frontex a Evropská pohraniční a pobřežní stráž. Tím už se dostávám do budoucnosti a do vývoje během nového mandátu. Během implementace proběhnou samozřejmě hluboké organizační změny, které už v agentuře probíhají a začaly před třemi lety ale samozřejmě zřízením evropských stálých sborů se pustíme na úplně nový terén. To si musíme uvědomit. Nic podobného zatím v Evropské unii neexistuje, což znamená, že poprvé budou vlastně existovat evropští policisté, kteří budou nosit zbraně a budou nosit evropské uniformy. Takže si musíme uvědomit, co tady vlastně budujeme. A já jsem připraven vás pravidelně informovat o dalším vývoji. Ty hlavní nové faktory, které jsem identifikoval v tom nařízení, to je zejména rozsah. Rozsah přidaných zdrojů, jak rozpočtových, tak personálních, lidských zdrojů. A Právě z tohoto důvodu se naše agentura musí postarat o to, aby to, co vyvíjíme, naplnilo očekávání členských států a národních orgánů. Je to také otázka zodpovědnosti. Toho, abychom ujistili vás, poslance Evropského parlamentu, že to, jak nakládáme s veřejnými penězi, je správně řízené a že je to efektivní. Pak je tu ještě další nový faktor, to je, jak jsem říkal, zřízení evropských stálých sborů s až 10 tisíci příslušníky v různých kategoriích. Bude kategorie 1, to budou evropští agenti, a potom a kategorie 2 a 3, to budou eh, národní agenti, kteří budou vyslaní do stálých sborů. A je potřeba postarat se o to, aby šlo o jeden jednotný evropský stálý sbor. Budeme také zřizovat styčné kanceláře, které se patrně budou věnovat logistice a zprávě zdrojů v terénu, protože když bude až 10 tisíc příslušníků, tak je samozřejmě potřeba mít určitou decentralizovanou strukturu managementu z důvodu operativní flexibility. Budeme posilovat analýzu rizik, takže více predikcí, více rizika, a to z toho důvodu, že chceme umět lépe předvídat, abychom mohli reagovat anebo se dokonce vyhnout vypuknutí krize. A když hovořím o krizích, tak tím nemyslím jenom nepravidelné migrační toky, ale víme, že jsou i jiné hrozby, které občas souvisí s přeshraniční trestnou činností nebo terorismem, nebo i s hybridními hrozbami. S tou implementací jsme začali interně. Navrhli jsme strategický rámec našich operativních aktivit. Myšlenka je velice jednoduchá. Momentálně existuje integrovaná strategie zprávy hranic, která spočívá na třech pilířích. A každý z těchto pilířů bude jedním ze strategických cílů agentury. Strategický cíl 1 je snížit zranitelnost vnějších hranic na základě informovanosti o situaci. Takže tady jde o to, abychom měli co nejvíce informací, abychom mohli konat preventivní kroky a věděli, co se děje, jak teď, tak v budoucnu. Strategický cíl číslo dva je zabezpečená a fungující evropská vnější hranice, neboli zaměření na to, co se právě teď děje v oblasti eh, hlídání hranic a usnadnění fungování a provozu eh, hraničních přechodů. A to není jenom kontrolování ilegálních migrantů, ale také ty stovky milionů cestujících, kteří legálně cestují každý rok. A strategický cíl 3 to je udržení kapacit pohraniční a pobřežní stráže, protože, jak jsem říkal, tak Evropskému prostoru spravedlnosti eh, a svobody chybí pět tisíc eh, zaměstnanců. Je potřeba vyvinout standardizované a koordinovanější technologie. Občas se dají lidé nahradit technologiemi, aby byl člověk potřeba, aby byl člověk nasazen tam, kde je člověk potřeba a technologie tam, kde to technologie zvládnou lépe. Ale přitom je také potřeba vyvíjet vlastní standardy a je potřeba, aby ty standardy byly interoperabilní. To je jedním z, z spod strategického cíle 3. Vyvíjíme také katalog služeb, protože bychom měli mít jasno v tom, co jsme schopni členským státům nabídnout. Členské státy samozřejmě nesou primární zodpovědnost, ale kromě toho se o to dělí, tedy je to sdílená zodpovědnost Evropskou unii. My tedy jako agentura jsme operativní eh, částí eh, těchto operací. Takže musíme zajistit, že členské státy, vnitrostátní eh, orgány se na nás mohou v tomto smyslu obrátit. Musíme vyvíjet flexibilitu Kromě toho, a to zde se dostane na pořad jednání v Libe určitě brzy, tady jde o eh, schválení eh, jednotného operačního dokumentu. Tady vlastně budou propojeny všechny ty tři eh, strukturální cíle, které tedy se stanou jednotným dokumentem. A chci říct, že s komisí jsme se dohodli na jakési cestovní mapě pro implementaci eh, tedy toho stálého sboru a kromě toho těchto operačních cílů. Už jsme připravili i první plán pro nábor, eh, s tím tedy v nejbližší době začneme. Kromě toho jsme taky vytvořili profily nabízených pracovních příležitostí. Eh, kromě toho zmíním vnitrostátní stakeholdery, kteří organizují eh, několik konferencí, eh, vlastně, které mm, jsou, mm, začaly na konci srpna a končí v říjnu. A tady jde o jakési vyhodnocování jejich operačních očekávání a také, aby lépe mohli vysvětlit, jak budeme spolupracovat. A to je můj závěr. Vidíte eh, tedy naši agenturu Frontex, ale nezapomínejme, že Eh, evropská eh, pobřežní a pohraniční stráž je větší rodina, obsahuje to více eh, lidí a agentur než jenom Frontex a samozřejmě to bude ovlivňovat i ehm, zdroje, které k tomu budou potřebné. Děkuji. Děkuji vám moc krát, pane Ležery, a teď začneme s prvním kolem otázek, ve kterém promluví zástupci jednotlivých politických frakcí a vy budete moci zodpovědět a potom Zahájíme ještě druhé kolo otázek. Jako první za EPP pan Lenars, prosím. Yes, thank you. Eh, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji i vám, pane Ledgery, za dnešní příspěvek. Jak jistě víte, pro EPP je obrovsky důležitá efektivní kontrola vnějších hranic ehm, Evropské unie. Je to důležité pro naše občany, je to e, také důležité pro to, abychom mohli volně svobodně cestovat v šengenském prostoru. Je to samozřejmě velmi důležité také pro důvěru, kterou Evropané mají v EU. E, vaše agentura v tom samozřejmě hraje klíčovou roli. Tady jde o kontrolu hranic, je to obrovsky důležitá role a zodpovědnost. My jsme velmi spokojeni s novým mandátem, který vám byl dán, včetně těch 8 tisíc eh, nových pracovníků, efektivnější návraty, nové nástroje pro boj s kriminalitou. Vy jste o tom hodně hovořil, jsou to velké výzvy, hovořil jste o implementaci a tak dále. Já si myslím, že i pro parlament je tedy velmi důležité, abychom i my byli dobře informováni o všech krocích, které probíhají při implementaci těchto nových nařízení. A vy jste zmínil cestovní mapu, kterou jste si odsouhlasili spolu komisí. Ehm, můžete se o to podělit s parlamentem, abychom se na to taky mohli podívat? A druhá otázka k implementaci. V minulém roce jsme uzavřeli a jsme velmi spokojeni, že tomu došlo. Ehm, jsme tedy, ehm, máme ukončení šengenského informačního systému nebo jeho do, do, dokončení tohoto systému a to je tedy samozřejmě využitelné všemi týmy pohraničních eh, pracovníků a my jsme pracovali jako parlament, abychom dosáhli dosažení eh, včasného eh, časového rámce. Mě by tedy zajímalo, jak to probíhá ve vaší agentuře, protože my jsme přispěli z naší strany. Ale efektivní eh, pohraniční kontroly se musí pojit s respektováním základních práv, mezinárodního práva, když se podíváme třeba na to, co se dělo přes léto. The Guardian a ARD podávali zprávy v tom smyslu, že Eh, Frontex byl osočen z toho, že jste eh, umožnili některým migrantům, aby tady byli nějakým způsobem eh, zneužíváni. Tady potom šlo o další články, které se objevily ve smyslu různých lodí, které vyvolaly nouzové signály a nebylo jim pomoženo. Tak, takže mě by zajímalo, jak se k tomuhle můžete vyjádřit. Děkuji za socialisty a demokraty. Paní Zipl má slovo, prosím. Merci and thank you, Mr. Legory. Děkuji, děkuji mnohokrát, pane Legery, za přehled, který jste nám poskytl. Já když jsem si pročetla poznámky pro dnešní zasedání, tak mě překvapila jedna věc. V úvodu stálo prezentace hodnocení zranitelnosti. To je velmi zajímavé, protože my jsme obdrželi dopis v červnu tohoto roku kde dokument o tomto hodnocení byl chráněn heslem a e, bylo nám řečeno, že ten dokument je utajený a že to musíme dodržet. Znamená to tedy, že dnes nemůžu hovořit o všech těch detailech takovéhoto dokumentu a pokud mohu, proč to bylo chráněné heslem a proč jsme museli udržovat utajení toho dokumentu? ať už je to jakkoliv. Eh, pokud je to tajné, tohle to by mělo být tedy zasedání utajené in camera za zavřenými dveřmi, takže můžete mi to prosím vysvětlit celé eh, celou tu situaci ohodně toho hodnocení zranitelnosti. Pak další věc. Někdy zde v parlamentu je taková myšlenka, že co se týče vnější hranic, my bychom měli kontrolovat každou jednotlivou osobu, která překročí vnější hranice. My jsme ohledně toho vždy varovali, protože i v, tedy v těch překračování vnějších hranic. Někteří lidé přeci jenom eh, překračují hranice eh, proto, aby šli nakupovat za účelem eh, turistiky nebo kulturního zážitku. Takže musíte opravdu kontrolovat všechny. Pokud to budeme dělat, nezmění to i naše životy a naše svobody, kterých požíváme. Eh, potom ještě otázku o azylovému systému. Vy jste zmínil 10 tisíc návratů, které jste podpořili do třetích zemí. Máte také nějaké informace o tom, do jakých míst se mm, tyto osoby navracely? Byly to jakékoliv třetí země nebo tř- země původu? Eh, taky jste eh, hovořil o zbraních, eh, kterými jsou vybaveni zaměstnanci. Mě by zajímalo, jestli je tedy mají eh, sebou nebo při sobě ve všech situacích nebo při nějakých výjimečných situacích potom. Pátracie záchranné, záchranné akce je velmi krátká otázka. Máme řadu soukromých organizací, které mají, které nemohou nalézt bezpečný přístav. Můžete se k tomu vyjádřit i jak to vlastně tedy je s vašimi loďmi a k těm předpokladaným 14 eh, tisícům osobům zaměstnanci, nových zaměstnanců Frontexu i do členských semí. Často slyšíme, že není tak jednoduché nalézt dobře kvalifikované pracovníky pro nejrůznější úkoly. Takže eh, má Frontex podobné problémy? Jak to tedy funguje, tak abychom naplnili sliby všem členským státům? Děkuji. Renew Europe. Děkuji za Renew Europe, paní Infeld, prosím. Yes, thank you, madam. Děkuji. Jak paní předsedkyně, tak panu Ledgeremu za prvé. K pátracím a záchranným akcím už to zmínila, zmínil kolega Lenarts. V médiích se objevily zprávy, že tedy zejména eh, operace Sofia, které se ale neúčastníte, samozřejmě nezdílela informace o eh, lodích eh, v tísni. My už jsme se obrátili s otázkou v tomto smyslu na komisi, protože si myslím, že to je porušení mezinárodního práva, kromě toho, že to je nemorální, ale mě by zajímalo vaše stanovisko k téhle věci. Například pokud operace Sofia vám poskytuje údaje, můžete vy dále sdílet tyto údaje. Co si vůbec myslíte o, te, o těch praktikách, kdy se informace nezdílí? Kolegové už také zmínili potřebu, aby vaše operace probíhaly samozřejmě v souladu se základními právy, ale i s jinými principy evropského zákona, jako je například transparentnost. V tuto chvíli máme případ u soudu. Tam jsou, myslím, dvě neziskové eh, organizace, které si požádali o přístup k informacím o lodích, které se účastnily mise, operace. Eh, vy jste zamítli přístup, protože jste řekl, že vaše eh, vlastně policejní orgány tam by pro ně neplatily stejné standardy transparentnosti. Takže samozřejmě je to e, soudní případ, který probíhá, takže asi o tom nebudete moc toho tolik říci. Ale mě by přece jenom zajímalo, proč si myslíte, že ty mm, regulérní pravidla e, transparentnosti neplatí pro vaši agenturu. E, Jeron, pan Lenards, také zmínil další případ, kdy kanceláře Frontexu byli eh, osočeny z toho, že špatně nakládali s lidmi. Eh, to vlastně byl případ i v Maďarsku a mě by zajímalo, jak nakládáte s těmito situacemi, jaká opatření máte a co taky plánujete pro prevenci do budoucna. Děkuji za zelené paní Stry. Very much thank you also for this overview of the activities of eh, Frontex. Um, The, the, the, the external borders rules are also, of course, about access to protection. Eh? The, the Schengen rules, but also... Tam jde také samozřejmě o přístup k mm, pravidlům, já jsem se tomu věnovala i v souladu s parlamentním shromážděním Rady Evropy. A mě eh, vlastně jsem tam vyšetřovala některé praktiky a opravdu mě to zaskočilo. Eh, tam, jak tedy jde o vnější hranice, tak v rámci Schengenu eh, tam dochází k zamítnutí možnosti požádat o azyl. Často tato zamítnutí vstupu jsou, se, se i pojí s násilím byla jsem v Bosně, tohleto eh, vlastně tam je emise Frontexu, takže máme to asi dobře známé, jste obeznámeni se situací a mě šokovalo, že ačkoliv eh, chorvatské orgány uznávají, že je tam používané násilí, mnoho, mnoho organizací tedy je do toho zapojených, ale eh, máme tenhle ten masový systém a Frontex říká, neděláme si žádné starosti, není tam nic, co by vedlo k nějakým starostem. Takže prosím vás, jaké monitorovací funkce máte ve Frontexu? Jak Frontex zajistí nezávislé kvalitní monitorování, podává dále zprávy um, orgánům protože tady samozřejmě je potřeba aby e, určitá práva byla zajištěna všem e, těm žadatelům v téhle oblasti. Evropský parlament také poskytl v nařízení nové mm, pracovníky, kteří to mají monitorovat. Jak zajistíte, aby byli nezávislí? Jak k tomu budete podávat zprávy výročně? Protože tam bylo i ustanovení, že každý rok zvážíme, zda potřebujeme více takovýchto eh, osob pro monitorování či nikoli. Ale nejprve je potřeba, abychom zajistili, že tu práci mohou odvádět a že nám mohou podávat zprávy o schodě. Děkuji a tím jsme skončili první kolečko eh, otázek od koordinátorů a teď máte 10 minut na odpověď, prosím. Thank you very much. Děkuji, vážená paní předsedající. Já se budu snažit reagovat na jednotlivá témata. Několik otázek se týkalo základních práv, takže jestli dovolíte, nejprve bych začal s tímto tématem. Zároveň jste se zmínili ohledně takzvaného porušování základních práv, zpráv z televizních kanálů, kde údajně agentura byla v těchto zásazích nějakým způsobem zapojena. Já bych chtěl říct, že to, co se objevilo v médiích v prvním srpnovém týdnu, bylo založeno na 400 dokumentech, které agentura zveřejnila Byly to dokumenty, které byly přístupné veřejnosti na základě žádosti ze strany veřejnosti, takže to prokázalo to, že jsme opravdu transparentní organizací a zároveň, že plníme pravidla, která se týkají přístupu veřejnosti k těmto dokumentům. Co bylo obsahem těchto dokumentů? My v některých našich zprávách hovoříme o tom, že existují takové situace, my občas získáváme informace nebo mm, například citujeme nevládní organizace, citujeme to, co tvrdí tyto organizace, že slyšeli nebo viděli nebo se dozvěděli o nějakém zneužívání nebo násilí. Ta otázka toho, nebo já jsem slyšel Chorvatsko, Maďarsko, že snad údajně tam došlo k nějakému zapojení z naší strany, nebo teda v, té, v těch prvních otázkách zazněly tyto dotazy. Z těch 1300 eh, pracovníků, které máme přímo v terénu, máme 8 v Maďarsku, kteří pracují na směny a pracují na té části hranice, která má délku 300 kilometrů. A tím bych rád odpověděl i na váš dotaz, jak reagujeme na riziko neplnění určitých oblastí, pokud jde o zákonnost nebo základní práva a tak dále. Neustále probíhají analýzy ohledně neplnění, ohledně porušování evropské legislativy nebo možného porušování a agentura nemůže rozhodnout, zda na národní úrovni je legislativa správná či nesprávná, ale probíhají určité postupy, které to hodnotí. Ještě jednou bych ale rád zdůraznil, že v Maďarsku máme pouze 8 pracovníků v terénu, pokud jde o Chorvatsko. My tam nemáme žádné aktivní operace či akty ani na um, bosenské straně, ani na chorvatské straně. Občas tam máme vzdušnou kontrolu letadla, která kontrolují hranici mezi Bosnou a Chorvatském, samozřejmě chorvatském letovém prostoru. A zatím, prozatím, to bych rád ehm, zdůraznil, my jsme neměli možnost vidět žádný konkrétní příklad zneužívání. Já netvrdím, že něco takového neexistuje vůbec. Ale pokud chceme být opravdu konkrétní a přesní v tomto ohledu, tak si myslím, že to musím říct si tímto způsobem. Tak to na to reaguje naše agentura. Toto je naše odpověď. A proč je zde tolik zpráv, které se týkají základních práv, které naše agentura připravila? Proč? Protože nám leží na srdci. Jinak samozřejmě by takové zprávy nikdy nebyly vyprodukovány a předloženy. To, že jsme plně transparentní agenturo a že plníme veškerá pravidla veřejného přístupu k našim dokumentům, toto právě umožňuje veřejnosti i médiím získat informace, které požadují. Pokud je o ten důvod, proč agentura odmítla zveřejnit některé informace v roce 2017, pokud jde o lokalizaci plavidel ve středním středomoří. Od 1. června 2017 až do konce srpna roku 2017. Důvod, proč se v tomto období odmítli poskytnout tyto informace, je následující. Jde o citlivé informace, které se týkají aktivit v oblasti prosazování práva. A my samozřejmě čím dál tím více rozšiřujeme eh, různé, různé pobřežní a pohraniční aktivity, které se týkají i námořních aktivit. V roce 2018 jsme například měli 187 tun drog, které jsme právě tímto způsobem Objevili na moři. To znamená, že i boj proti obchodníkům s drogami, to je jeden problém, nebo boj proti nezákonnému obchodování se zbraněmi. I takové případy řešíme. Různé problémy spojené s pašováním, nelegálním obchodováním. A vlastně jsou zde pravidla, která se týkají možného zveřejnění či nezveřejnění takových citlivých informací. A netvrdím, že bychom neměli nikdy zveřejnit. Ovšem, evropští zákonodárci dospěli k závěru, že u osobních údajů v této oblasti například Frontex, naše agentura společně s Eurojustem a Europolem, musí mít podléhat určitému právnímu specifickému režimu, pokud jde o nakládání s osobními daty. A to jsou právě ty aktivity v oblasti prosazování práva, naše aktivity v této oblasti, ať už je to na souši nebo na moři, pokud se to týká právě těchto aktivit, tak jsou tam určitá omezení. Soud může rozhodnout v této oblasti. Rád bych ale zdůraznil, že ombudsmanka Evropské unie to skladala řádnou zprávou a řízením těchto věcí. Všem zatím nevíme, jak bude vypadat justiční rozhodnutí. Pokud jde o nábor nebo řekněme nějaký vývoj v těch oblasti 40 pozorovatelů základních práv, tak jak to předpokládá nové nařízení, Já již mám k dispozici kontakty s agenturou pro základní práva, protože se snažíme spolupracovat s touto agenturou FRA na různých pilotních projektech, jež by nám pomohly lepším způsobem identifikovat nějaké referenční body, styčné body, nějakým způsobem spolupracovat s různými evropskými agenturami, Europolem, EASO, to od těch už jsem se zmínil, EULISA například. Zároveň chceme rozvíjet spolupráci i s agenturou FRA. Toto jsou oblasti, kde oni mají dostatečné potřebné poznatky, vědomosti a my se od nich můžeme učit. Zároveň bychom chtěli posílit funkci monitorování v této oblasti. Zásadní je, abychom byli důvěryhodní, pokud jde o plnění povinností v oblasti základních práv a Souhlasím s vámi, že tato funkce musí být nezávislou funkcí, ovšem zároveň musí být nesmírně vysoce profesionální. A nyní hovoříme o managementu těchto 40 Eh, spolupracovníků, rozpočtu v této oblasti, aby vám poskytl nějaké konkrétní informace, tak ten rozpočet pro úřad pro základní práva byl, byl navýšen jedenáctinásobně. V, to bylo to kdysi méně než 40 tisíc eur, když já jsem byl jmenován do funkce a nyní je to skutečně jedenáctinásobek tohoto čísla. To znamená, toto je rovněž věc, kterou si musíme uvědomit. My musíme profesionálním způsobem manažovat a řídit tyto finanční částky a my jsme si toho vědomi. Ovšem to je samozřejmě i součástí implementace nového mandátu, o kterém hovoříme. A nyní pokud jde o poskytování informací nebo specifický právní režim ohledně konkrétních dat, to byla velice relevantní otázka ohledně uh, toho zaheslovaného dokumentu. Víte, důvod, proč tato zpráva nebyla zveřejněnou nebo nebyla veřejnou zprávou, je, protože obsahuje citlivá data. Nejsou to osobní data, pokud jde o ty zranitelnosti, ale pro členské země to mohou být data, jak bych to řekl. Mohla by to být data zneužitelná v různých národních diskuzích, Došlo by například zveřejnění určitých slabých míst pro kriminálníky, pro teroristy, kteří by to poté mohli zneužít. A rád bych ještě zopakoval, že v loňském roce a i před, před loňském roce jsme zorganizovali takové setkání se zavřenými dveřmi, to znamená i v loňském roce, i před dvěma lety, a já samozřejmě jsem připraven diskutovat s vaším výborem o tom, jakým způsobem naše agentura plní pravidla reportování evropským institucím a konkrétně Evropskému parlamentu, tak aby došlo k určité rovnováze mezi vašimi potřebami znát určité informace, eh, mé povinnosti o informovat vás a zároveň mm, chránit citlivá data. Jsou zde možnosti, jak to sladit, udělat, jsou zde právní nástroje a samozřejmě, že to můžeme využívat i do budoucna v diskuzích s Libe výborem, například hovořit eh, s vámi o zprávě, která nás čeká v říjnu. Společná rozpráva by se mohla týkat té zprávy a zároveň zprávy z června kdy ještě parlament nezasedal, protože probíhaly evropské volby. A nyní, jestli dovolíte, bych se věnoval otázce implementace nového mandátu, budoucího mandátu, pokud jde o ty stále sbory. Cestovní mapa, na které jsme se dohodli s komisí, byla rovněž rozeslána členům správní rady, řídicího výboru všech členských států. Já nejsem autorem této cestovní mapy, takže skutečně nemohu zde jaksi z rukávu vám to předložit, ale myslím si, že to není nic um, důvěrného, jde o technickou cestovní mapu, je to určitý seznam úkolů, které nás čekají, jsou tam lhůty, jsou tam informace zákonodárců a implementační nástroje, které nám umožní řídit tyto akce a zároveň monitorovat a sledovat plnění těchto úkolů. Máme zde tři hlavní aktéry, agenturu, naši samozřejmě, naše vlastní úkoly, dále je to komise, která má své úkoly a na třetí straně zde máme členské státy a jejich konkrétní úkoly. Já zde nevidím žádný problém, ale budu muset se autorů této cestovní mapy na podrobnosti zeptat. A pokud jde o nábor, právě těchto agentů, kteří pro nás pracují v těchto výkonných agenturách u prosazování práva. Já už jsem o tom hovořil v úvodním slovu. My zahajujeme novou etapu, je to v podstatě neznámé pole neprobádané pro Evropskou unii. Co tím chci říct? Pokud jde o praxi, praktické aktivity řízení lidských zdrojů v Evropské unii, to jsem měla na mysli, ovšem ne, pokud jde o jednotlivé benchmarky, my víme, jaké jsou tyto benchmarky, samozřejmě ty mají k dispozici členské státy a naším záměrem je být ambiciozní při nejmenším stejným způsobem jako členské státy, aby zde byly specifické psychologické testy zahrnuty. Já zatím nemohu odpovědět na otázku ohledně typu zbraní, které budou tito pracovníci mít k dispozici, to ještě budeme všechno analyzovat, ovšem jsem připraven vám ty informace v budoucnosti poskytnout. Pokud je o grafické rozložení a nějakou rovnováhu, Rád bych řekl, že parlament, který podpořil tu diferenciaci pladeb na eh, základě eh, návrhu komise, aby došlo k nějakému snížení rizika váženého geografické zastoupení, bohužel ale rada odmítla tento postup a pokud eh, nebudeme schopni nalézt eh, takovou rovnováhu geografického charakteru, tak samozřejmě svému managementu, parlamentu i komisi eh, tyto informace poskytnu. Děkuji. Tak děkuji, pane Ledžery. děkujeme vám za rozsáhlá vysvětlení a nyní jdeme na druhé kolo otázek. Mám tu dlouhý seznam řečníků, takže vás prosím, abyste dodržovali čas maximálně jednu minutu a jinak vás budu muset připravit o slovo. Děkuji. Jako první pan Ades. Děkuji, děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Děkuji vám a samozřejmě bych rád poděkoval i za prezentaci eh, agentury Frontex. Bohužel musím říci, že ještě pořád řešíme problémy spojené s migrační krizi v roce 2015. Data, která máme k dispozici za poslední dva týdny, hovoří o opětovném otevření balkánské mm, cesty, co znamená obrovský tlak na mm, tuto celou oblast. Více než 600 lidí, jak víme, se v létě dostalo na Lesbos přes Turecko, Mm, jsou to většinou lidé afgánského původu. Mnoho lidí má obavy ohledně opětování této krize a toho, že Evropská unie není schopná reagovat na novou obrovskou vlnu azylantů. Proto je zásadní rychle mobilizovat všechny prostředky Evropské agentury Frontex, která hraje zásadní roli ohledně robustního chránění našich hranic. Moje země, Bulharsko, je bohužel právě jednou z takových zemí, která je nejvíce vystavena těmto problémům. Děkuji vám moc krát, paní předsedkyně. Pane Ledgeri, děkuji, že jste sem přišel, já jsem tady. Děkuji, děkuji vám za prezentaci. Rád bych se zmínil ty záležitosti, možná jste už měl možnost na to minulosti odpovídat, já jsem zde ještě nebyl v Evropském parlamentu v roce 2017, jste řekla, já cituji, musíme zabránit podpoře kriminálních sítí v Libii, pokud jde o lodě, které dostávají migranty blíže libyským, um, libyskému pobřeží, protože v podstatě se dostávají opravdu uh, tito migranti na uh, lodích, které jsou opravdu nedostatečné a mají nedostatek paliv a tak dále. Znamená to, že pokud jde o nevládní organizace v oblasti pátracích a záchranných akcí, eh, máte pocit, že teda libyské pohraniční síly mají dostatek eh, možností bojovat proti tomu. Děkujeme, další kolega. Děkujeme. Vážený pane řediteli, rád bych vám poděkoval za to, že jsem měl možnost navštívit Frontex, eh, to byla nesmírně zajímavá návštěva. Dvě otázky, si dovolíte, a doufám eh, v konkrétní odpovědi. Pokud jde o těch nových 10 tisíc zaměstnanců, to je vlastně až do roku 2027. Otázka zní, bylo by možné to posunout už do roku 2024? Paní von der Leyenová když o tom hovořila v Evropském parlamentu, se rovněž zmínila právě o tomto roku. A druhá otázka. Média několikrát tvrdil, že Frontex nebyli schopni získat informace z dronů, které pozorovaly tyto lodě v tísni a my víme, že úmluva OSN o mořích hovoří jasně v tomto ohledu. Proto bych se rád zeptal, jaký je důvod toho, že Frontex neposkytuje tyto informace například lodím v této oblasti. Není to jenom porušení námořního práva, ale i základních práv. Prosím, abyste dodržovali čas. Slovo má paní Dalí. Sorry, I didn't hear you calling my... Já se omlouvám, Neslyšela jsem, že jste mě již vyvolala. Pokud je o tu otázku ehm, odsunu na chorvatských hranicích, ještě jednou se k tomu vracím. Já to je fakt, dochází tam k následek zneužívání lidských práv v této oblasti. Chorvatský prezident to dokonce přiznal, že pokud jde o vaši odpověď, já nevím, zda se vůbec měl možnost se tam podívat, jak to tam vypadá, v jaké situaci tito lidé tam žijí, tak potom bych, ale vy jste vlastně sice řekl, že jste tam osobně nebyl, ale že máte nějaké obrázky z letadel, ovšem pak jste řekl, že tam nic neviděli. Víte, já skutečně tomu nemohu uvěřit, vy máte tisíce různých důkazů ohledně lidí, kterých práva byla porušena na této hranici, udělali jste něco v rámci určitých stížností, pokud nemáte dostatek zdrojů, abyste tam monitorovali porušování lidských práv, tak proč to jasně neřeknete? Protože já skutečně mohu říci, že mám veliké obavy ohledně vyšetřování založeného na důkazech této oblasti a zároveň bych se ráda zeptala, pokud jde o izraelské drony, izraelskou armádu, spolupráci v této oblasti, zda byste nám mohli poskytnout nějaké informace. Já se omlouvám, paní předsedající, ale neměla jsem možnost eh, získat slovo před, tak proto, proto jsem chtěla vystoupit nyní. Další kolega, děkuji, děkuji za slovo, nemáme moc času, pane řediteli, takže jestli dovolíte, rád bych k jednomu bodu, o kterém již se zmínil kolega, byla to interview médiím, hovořil tam o kritice nevládních organizací v Středomoří, pátrací záchranné akce, záchrana lidského života. A vy jste tam něco jasně řekl, co bych chtěl říci, že některé z těchto nevládních organizací byly propojeni přímo s těmi převaděči. To je takový názor, já myslím, že to zní podivně, já nevím, jak by to vypadalo, jak možná u italských soudů by to prošlo, ale rád bych se ptal, zda si to skutečně ještě myslíte a jaké důkazy byste poskytl našemu výboru v tomto ohledu. Děkuji. Děkuji, pan Machka. Děkuji, já budu mluvit německy. Já se pokusím to stihnout za jednu minutu. Já mám otázku ohledně bezpečnosti protože v tomto výboru jsme zajedno v tom, že bezpečnost je velice důležitá věc, kterou musíme ochraňovat. Ale e, já bych se chtěl zeptat, e, zda e, vlastně jsou když vlastně lodě Frontexu jsou tak přítomné v, v centrálním středomoří, eh, jestli vlastně to, to nebezpečí a ty rizikové faktory nepřitahují. Máte nějaká čísla ohledně toho, jak probíhají kontroly ve středomoří, pokud jde o drogy, eh, pašování a tak dále? Eh, mohl byste, další otázka, říci, když se nachází loď v námořní nouzi a máte o tom situaci, informaci, zda tuto informaci vždycky zveřejníte a pokud ne, tak proč ne? Třetí otázka. Kancelář pro základní práva. Já chápu, že chcete provádět profesionální nábor zaměstnanců, ale mohl byste říci, jak během toho náboru zajistíte, nezávislost té kanceláře pro základní práva, protože musí existovat rozdíl mezi normálním náborem a náborem pro kancelář pro základních práv. A potom ještě další otázka, jestli eh, byste mohl popsat spolupráci s libýskou pobřežní stráží. Pan Magid, prosím. Thank you very much. As you mentioned earlier, Frontex is collaborating with a number. Mm Děkuji, tady jde taky o spolupráci s řadou zemí při návratech i letových návrh. Tady vlastně jde i o e, případy, kdy byla zamítnuta mezinárodní ochrana. Ale děláme si opravdu starosti o tom, e, co se děje v zemích jako Maďarsko, kde se zamítají žádosti o azyl ne e, na základě věcné podstaty žádosti, ale na základě prostě národnosti, to je okamžitě nepřípustné. Takže máme země jako Maďarsko, kde zamítnutí eh, žadatele o azyl jsou často děti, eh, mladí lidé a jsou, je jim tedy zabráněno vstup eh, vůbec z Srbska a nebo jsou okamžitě nasazeni na lety do Afghánistánu. Takže co dělá Frontex tím, aby zabránil podporování těchto návratových rozhodnutí, které nejsou v souladu s mezinárodním právem? Děkuji. Děkuji, paní Spurek. Actually, I would like... Děkuji. Um, eh, já jsem vlastně se chtěla vyjádřit též, k též eh, situaci. Teď mě zajímá třeba situace na polské východní hranici v Terespolu, kde máme eh, různé uprchlíky, včetně uprchlíků z Čečny, kteří jsou Eh, vlastně vytlačováni, aniž by dostali šanci na prezentování svého případu eh, pro mezinárodní ochranu. Takže jak to vypadá s přístupem, který by měl být eh, tedy právně přijatelný? Jak se stavíte k této situaci? Paní Višněvská. Paní Višněvská má slovo a tím ukončíme toto kolo otázek. Děkuji za slovo, paní předsedající. Víte, já hodnotím aktivity Frontextu pozitivně. Vím o tom, že skutečně pracujete pod obrovským tlakem a myslím si, že samozřejmě, že vaši pracovníci potřebují obrovskou dávku psychické odolnosti. Ráda bych řekla, že většina předřečníků se změnila o tom, že musíme přijímat nelegální migranty v Evropě. Ovšem já osobně si myslím, že Evropský parlament by si měl položit následující otázku. Chcete, aby naše vnější hranice byly mm, utěsněné, nebo je chcete otevřít. A v tom případě teda mohou mm, se dostat do Evropské unii mm, lidé kdykoliv, jakkoliv, kdokoliv. Já bych totiž chtěla ještě zdůraznit to, že nelegální obchodování s lidmi, jak se již o tom například eh, hovořilo i ve vašich zprávách, že to je v podstatě vlastně podobná, pro, podobný problém jako obchodování s narkotiky eh, nebo nelegální obchodování zbraní. Proto bych se ráda zeptala, jak velikou část tohoto nelegálního obchodu představuje obchodování s lidmi. Děkuji paní Kanko a tím skončíme. Uh, thank you very much. Děkuji. Já jsem si přečetla, že pouze 36 nelegálních migrantů byli navráceni do svých zemí původu kam jde zbytek. Dostanou se do pasti prostituce, kriminality, eh, zneužívání. Eh, před několika měsíci eh, došlo k reformě Frontexu a vy jste ale neměli posílen mandát pro návraty. Co si o to myslíte? Jaká jsou vaše očekávání a v co doufáte? při zprávě návratů, protože tady jde samozřejmě i o práva a ochranu řady lidí, kteří se dostanou do velmi zranitelné situace mohou být zneužíváni eh, pašeráky. Děkuji. Tak pane Ledgeri, to byly naše otázky a já vás prosím, abyste se došel do 6, maximálně 7 minut při odpovědích. Prosím, máte slovo. Děkuji vám moc krát, paní předsedkyně. Já bych se chtěl přesněji vyjádřit ohledně výměny informací a ohledně pátrání a záchrany. Letos v roce 2019 agentura zachránila 26 tisíc lidí na moři. 15 tisíc z toho v oblasti mezi Řeckem a Tureckem, 1500 zhruba ve středním středomoří, a zbytek mezi Marokem a Španělskem. Jestliže naše letadla, a tím také odpovím na ty změny, na změny ve středním středomoří, tam došlo ke změnám, tam početl pokles příchozích o 80%, my jsme ale posílili letecký dohled, zejména nad středním středomořím a podařilo se nám eh, odhalovat lodě v nouzi, migranty v nouzi, a vždycky sdílíme informace s koordinačními orgány, s koordinačními centry eh, záchrany na moři. To, co děláme, je v souladu s mezinárodním právem. Máme povinnost sdílet informace s regionálními koordinačními centry. Nemůžeme přímo sdílet informace s ostatními loděmi, ať už jsou to lodě nevládních organizací nebo obchodní, protože podle námořního práva a mezinárodního práva pátrání a záchrana musí být koordinována ze zjevných operačních důvodů, protože jinak by to mohlo ohrozit další životy. A pokud jde o mou odpověď na to, jak se vyhneme tomu, že bychom třeba podpořili ilegální navracení nebo navracení, které by nebylo v souladu s, se základními právy, tak eh, s tím souvisí i další otázka ohledně pozemních hranic, na kterou jste se ptali. Já musím zopakovat. Proč nemáme nasazené jednotky v Chorvatsku? Je to proto, že chorvatská vláda nás tam nechce. Není to proto, že bych na to neměl zdroje, ale musím jasně prohlásit, že nemůžu zahájit operaci ve členském státu, jestliže ten členský stát si to nepřeje. A ten návrat, o kterém teď hovořím, ten proběhl před několika měsíci a v tomto případě jsme měli určité pochybnosti. Šlo o těhotnou ženu, která měla být navrácena z Maďarska do Afghánistánu přestože to není v našem mandátu, tak jsme hovořili s příslušnými národními orgány v Maďarsku a já jsem učinil rozhodnutí zastavit návrat. To je fakt. Neříkám, že je to v souladu s mandátu. Možná to není v souladu s mandátem, ale můj dojem byl takový, že, na, že zastavení tohoto návratu bylo správné a proto jsem to rozhodnutí učinil. Pokud jde o e, nábor 10 tisíců zaměstnanců do roku 2024, tak já vím, že předsedkyně van der Leyen to prohlásila v parlamentu a že to zopakovala i v komisi. Já jsem zatím neměl příležitost na tom spolupracovat s komisí, takže k tomu nemůžu říct nic víc. Pak jste se také ptali na naše testy prostředků leteckého dohledu a dálkově ovládaných letounů. My jsme je testovali loni na Krétě. Byly to poštovní drony pro civilní účely. Musím zdůraznit, že to nejsou vojenské drony. A šlo o spolupráci mezi i s tou evropskou společností a společností eh, ze země mimo Evropskou unii a šlo o pravidelnou akci v kontextu evropských veřejných zakázek. Pokud jde o to, zda by hlídkování v blízkosti Libii pomohlo zločincům nebo ne, to musím uvést do kontextu roku 2017, tak jako vy. Tehdy vzrůstal počet úmrtí, vzrůstal počet příchozích. Hovořím o roku 2017, ještě jednou zúraznuju, 2017. Léto 2017, tehdy italský ministr Minetti musel přijmout etický kodex pro nevládní organizace. A důvod byl, že probíhaly nekoordinované pátrací a záchranné akce na moři, které mohly ohrožovat životy. Pak eh, tam vznikl také problém s odebír, se sběrem důkazů v trestních řízeních. Já neříkám, že ty nevládní organizace páchaly trestnou činnost, ale když zachráníte nějakou loď nebo když ji zachytíte a jsou u toho důkazy, že na palubě jsou obchodníci s lidmi, tak potřebujeme profesionální policisty, aby mohli zadržet ty, kteří se věnují trestné činnosti. A naprosto souhlasím s tím, co jste říkali, že nelegální migranti jsou oběti. Jsou to oběti pašeráků lidí. A v roce 2018 jsme přispěli k zatčení téměř jednoho tisíce obchodníků s lidmi nebo pašeráků. Proto tedy vyvíjíme také činnost ve spolupráci s policií. To je součást toho integrovaného přístupu ke zprávě hranic. Vidím, že mi vypršel čas, tak se omlouvám za to, že jsem nestihl odpovědět na všechny otázky. Dobře, děkujeme vám za tuto první výměnu názorů. Děkuji za zodpovězené otázky. Já bych připomněla ještě dvě otázky. Nejprve pan Lenars říkal, že je potřeba co nejdříve znát cestovní mapu agentury ohledně aktivit, o kterých jste se zmiňoval. A potom za druhé, my si zvykáme na to, že pracujeme s citlivými dokumenty, jsme zvyklí na to respektovat příslušná pravidla a proto vám navrhuji, abyste nám v budoucnu dokumenty předávali bez průtahů. Pokud chcete něco říct, tak velice rychle k těmto posledním bodům. Máte jednu minutu. Ano, skutečně eh, existují pravidla, která platí my jsme si už eh, ujasnili, jak si modus operandi mezi výborem LIBE a naší agenturou můžeme ho použít pro příští zasedání, pakliže bude potřeba eh, se eh, odvolávat na citlivější dokumenty, jako je to hodnocení zranitelností. Pokud jde o cestovní mapu, tak já to prověřím s komisí a dám vám vědět, ale tam nic důvěrného není, to není utajené, není to citlivé, je to jenom cestovní mapa která podle mého názoru může být klidně sdílena. Není tam eh, žádný problém, ale musím konzultovat komisi. Dobře, eh, tak a za minutku přejdeme k dalšímu bodu pořadu jednání. Pardon, paní předsedkyně, jestli můžu, tak eh, pán mi neodpověděl na otázku, kterou jsem položil. Ale v tom případě vám, v tom případě vám zašle odpověď písemně, protože už musíme jít na další bod. Děkuji vám. Ano, paní Infeld. Jdeme na další bod. Jdeme na další bod pořadu jednání. Ano, já chápu, ale my jsme položili důležité otázky, které nebyly zodpovězeny. Hovořili jsme tu o tom, že lidé se topí ve středozemním moři. Máme tady šéfa Frontexu a on nám odpovídá ohledně pátracích a záchranných operací, ale ty odpovědi nejsou jasné. Vy říkáte, že se cítíte povinnosti sdílet eh, informace s koordinačními centry, ale co vám brání sdílet informace i s ostatními, s loďmi, které jsou v dané oblasti? to nemáte, za, nemáte zákonnou povinnost sdílet informace jenom s koordinačními centry. A tady jde o záchranu životů. Pokud nastanou případy nouze, a to se občas stává, tak používáme VHF a šíříme informace tak, v režimu každému, koho se to týká. Ale prosím, chápejte, normální kanál, pokud chcete nějakou efektivní operaci a reakci, tak normální je sdílet informaci s koordinačním orgánem, který má na starosti pátrací a záchranné operace. A takhle je to stanoveno námořním právem. A pokud nějaká země prohlásí, že má nějakou pátrací a záchranou zónu a mezinárodní námořní organizace uzná, že tato země nebo tento orgán vyhlásil, že má možnost provádět pátrací a záchranné operace, tak to nemůžeme zkrátka ignorovat. Ale občas se stává, že používáme VHF, tedy rádio, k tomu, abychom rozšířili každému, koho se to týká a kdo to může slyšet, danou informaci. Ale nejbezpečnější kanál je přes koordinační centrum. Protože to potom může poslat nějakou operační jednotku. To má přehled o situaci, to ví, kde jsou lodě a má odpovědnost za koordinaci záchranné operace. A my potom můžeme poskytnout podporu, můžeme také dát k dispozici naše síly. Jestliže tam máme nějaké námořní síly, tak jsou automaticky pod velením námořního koordinačního centra, jestliže jsme poblíž dané oblasti, anebo naše letadla mohou pracovat pro námořní koordinační centrum, které velí této operaci. Musím říci, že většinou to nastává na evropské straně a je to buď Itálie nebo Malta. Vzpomínám si, že jednou jsme měli kontakt s Tuniskem, No tiene usted la palabra. Nemáte slovo, prosím. Můžete to říct venku před sálem. We, when we, when we, we share with all the, the maritime coordination centers, se všemi námořními koordinačními centry sdílíme informace a k tomu může patřit i námořní koordinační centrum v Tripolis. A já jsem byl ujištěn, že je to v souladu s právním rámcem. a jsou také vyčleněné evropské fondy na eh, vývoj tohoto koordinačního centra. Takže já doufám, že chápete, v jaké operační situaci a v jakém dilematu se nacházím, když vidím, že nějaká loď, která je velice blízko Libii, může být zachráněna libijskou pobřežní stráží a nikdo jiný to udělat nemůže. Ale zkrátka Spolupracujeme se všemi koordinačními centry, které mohou jednat a které mohou poskytnout operační reakci. A cílem, jestliže je nouzová situace, je zachraňovat životy a to je naše priorita. To se nikdy nezměnilo a nikdy se to nezmění. Tak a tím končíme tento bod pořadu jednání. Už nemůžeme pokračovat s otázkami, protože jsme vázáni časem a máme velice nabitý program. A pokud máte další otázky, tak si prosím s panem Ledgerim promluvte u východu ze sálu. Bien, estimados colegas, vamos a pasar al punto... Tak, vážení kolegové, jdeme na další bod. Jedenáctý bod pořadu jednání, což je účast Evropské unie ve skupině států proti korupci GRECO, a to v rámci Rady Evropy. A prezentaci nám přednese komise. Jak možná víte, Evropská unie získala status pozorovatele eh, ve skupině GRECO, skupině států proti korupci. Spolupráce mezi touto skupinou a výborem LIBE byla v minulosti velice užitečná, zejména pokud jde o otázky týkající se právního státu. Proto institucionální posílení tohoto vztahu je námi vnímána pozitivně. Já tedy vítám komisi, aby k nám pohovořila o detailech a o tom, eh, jaké kroky byly podniknuty, které vedly k tomuto úspěšnému přijetí nového statusu a eh, jak bude fungovat činnost Evropské unie jako pozorovatele. Paní Sipala, máte slovo. Thank you very much, madam. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, děkuji také výboru že dál na pořad jednání je tohleto velmi důležité téma účasti na skupině států bojujících proti korupci. To je nepochybně téma, jemuž parlament trvale vyjadřuje podporu a eh, nepochybně tedy ehm, také nám jde o pokrok, abychom tedy dosáhli eh, pokroků tím, že se účastníme Greco. Takže jde tady o podporu lidských práv, státního mm, eh, právního státu a demokracie. Ono to vychází z memoranda porozumění, které bylo uzavřeno v roce 2007. Velmi dlouhou dobu tato skupina článů proti, států proti korupci Eh, byla tedy skupinou, eh, s níž Evropská unie neměla formální rámec spolupráce. Hmm, přinejmenším je tady ale mm, určitý společný zájem a měla by zde tedy být taková ta příležitost spolupráce. Začalo se tedy nad tím uvažovat na jaře, na začátku léta tohoto roku. Je mi potěšením, že o tom mohu podat zprávu v březnu 2019 sekretární tajemník eh, Greka zaslal eh, dopis rumunskému předsednictví rady, v němž navrhl, že Evropská unie by mohla zvážit svou účast eh, co by pozorovatele na práci této skupiny. To zavedlo novou dynamiku do tohoto tématu. Předsednictví uvítalo eh, tento návrh, komise také uvítala tento návrh, protože my jsme, my jsme zavázáni spolupráci s Gréko a myslíme si, že to přinese skutečnou přidanou hodnotu v oblastech jako boj proti korupci a posílení eh, právního státu. V červnu potom došlo k tomu, že tedy Rada ve formaci pro spravedlnost a vnitro eh, udělila mandát pro eh, účast EU e, v této skupině jako pozorovatele a samozřejmě k tomu tedy e, potom dala příslušné pokyny i komisi. E, komisař Avramopoulos podal zprávu i předsedovi Evropského parlamentu. Komise zaslala formální žádost Radě Evropy v němž vyjádřila tedy eh, žádost, eh, formální žádost o účast ehm, co by pozorovatele. Komise také přijala návrh v tom smyslu, že členské státy takto se budou účastnit. V případech, kdy eh, se bude diskutovat o tématech týkajících se EU. pozorovatel, o pozorovatelský status tedy půjde v případě zemí, eh, eh, které mají status členu eh, Rady Evropy, aby schválili tento pozorovatelský status. Takže tohle to bylo tedy už komunikováno jak médiím, tak veřejnosti. Že tedy mm, tento krok byl úspěšný. Rada Evropy rozhodla, že EU bude přijata jako pozorovatel v Greco. Na závěr chci ještě zdůraznit tři věci. Za prvé, komise podporuje skutečnost, že tato účast nám umožní posílit svou roli i práci e, na boji s korupcí a na podpoře právního státu. Co přesně znamená tenhle pozorovatelský status? EU se bude účastnit zasedání Greco, bude mít přístup k diskutovaným dokumentům, ale nebude moci hlasovat a nebude hodnocena eh, hodnoceními Greco. Eh, nejsou tam žádné tedy s tím mm, finanční povinnosti spojené, a komise, eh, tedy EU nebude eh, vyjadřovat svou pozici v těch řízeních. A za třetí, vicepředseda Timmermans už se k tomu vyjádřil ve svém sdělení parlamentu a radě v tom smyslu, že tedy Evropská unie se požádala o pozorovatelský status, e, tato žádost byla naplněna, ale to nebrání budoucím možným mm, vývojům, co se týče tedy spolupráce Greka a EU. Sí, muchas gracias. Děkuji vám. Děkuji paní Sipala. No No, No, ciertamente solo tenemos una solicitud de pregunta. Ano, je to tak, máme jenom jednu žádost o slovo, takže prosím, máte slovo. Grazie, grazie presidente, ringrazio la signora Sipala per... Děkuji, děkuji také paní Sipala za tuto prezentaci. To je téma, které je pro nás velmi důležité. Boj s korupcí. Určitě účast na skupině Greco je důležitá, ačkoliv to bude tedy um, účast pouze ve, v podobě pozorovatele. Děkuji paní Sipala za příspěvek a mám jednu otázku. Co se tedy týče tohoto třeba potenciálně plného členství Máte záměr vypracovat evropskou strategii pro bor proti korupci, která by identifikovala rizika hrozby a kroky v oblasti prevence? Jak tedy eh, středně, ve střednědobém výhledu, tak dlouhodobém výhledu. Eh, kromě toho, eh, tady jde o monitorování fenoménu korupce na evropské úrovni. Zajímá mě tedy, zda chcete aktualizovat zprávu o boji proti korupci. je velmi důležité mít nějakou specifickou zprávu o boji proti eh, korupci. Eh, ohledně ještě toho monitorování, které by mohla vykonávat komise na národní úrovni, eh, co se týče taky směrnice BIF, která definuje aktivní a pasivní korupci jako um, něco, co poškozuje zájmy Evropské unie. Co děláte v této oblasti? Lhůta pro tr- transponování této směrnice už vypršela, takže je potřeba začít s okamžitým monitorováním toho, nakolik členské státy začaly tyto směrnici uplatňovat. Můžete nám říct, si jak to v tuto chvíli vypadá s uplatňováním směrnic v členských zemích? Já se přidám k tomu, co už říkala kolega Kiniči. 20. června jsem se účastnil slyšení a Zajímalo by mě tedy, co chceme udělat více jako Evropská unie. Chceme být jenom pozorovatelem skupině Greco, nebo máme nějaké konkrétní kroky proti korupci na evropské úrovni? Evropská komise taky vstoupila do Gréka poměrně mm, po dlouhé době a Určitě je důležité myslet taky na propojení korupce a různých mafií, mafiánských organizací. Tohle propojení je opravdu silné a komise by se tím v budoucnu měla zabývat i při boji proti korupci, protože tyhle dvě věci se pojí, často se tedy pojí s organizovaným zločinem. Paní, Paní Grazie, presidente. Beh, mi unisco anch'io alle richieste che... Eh, děkuji. I já se přidám eh, ke kolegům. Účast Evropské unie v Gréku jako eh, pozorovatel je důležitým krokem. Přál si to i Evropský parlament. V souvislosti s legislativní iniciativou, které jsem se účastnila jako spoluspravodajka. Kromě účasti v roli pozorovatele v Gréku, což tedy znamená účast na zasedáních a přístup k dokumentům, kromě toho všeho by mě zajímalo, jaké nástroje chce Evropská unie použít, jaké konkrétní kroky chce vyvinout pro zlepšení boje proti korupci na úrovni Evropské unie. Děkuji. Děkuji, paní Ferrero. Pan Dobrev má slovo. Thank you. I'll speak in Hungarian. Budu hovořit maďarsky. Mám lehetőséget, elnök asszony. A kor... Takže pokud jde o boj proti korupci, jak my víme, tak je to jedno z nejdůležitějších problémů a úkolů, které před námi stojí. Ovšem, my musíme vědět, kde se nachází taková korupce, abychom bojovali proti těmto nešvarům. A já si myslím, že Greko hraje na tomto poli úžasnou roli, protože právě mohou poukazovat i na to, zda dochází například i ke korupcím na úrovni vlád jednotlivých států. Já bohužel pocházím ze země, Maďarska, kde naše vláda již několik měsíců, možná již několik let tají informace, které se týkají korupce a absolutně neposkytuje, nezveřejňuje zprávy ohledně těchto problémů, odpovědnost této oblasti pokud jde o Greco, je obrovská. My budeme za chviličku mít k dispozici podívat se na zprávu OLAFu, který, která podle mě poukáže na to, že naše vláda je jednou z nejskorumpovanějších vlád v celé Evropské unii. Já si myslím, že tato zpráva by měla být zveřejněna. My na to čekáme již opravdu dlouho u nás v Maďarsku a bylo nám řečeno, že bude k dispozici pouze po volbách takové zprávy a takové informace jsou zásadní právě pro země, které jsou postiženy korupcí nejvíce. Zveřejnění takových zpráv by nemělo být závislé od toho, zda vláda dané země chce nebo nechce utajit takové informace, protože to náleží občanům celé Evropské unie. My všichni, všichni musíme vědět, jak to vypadá. Pan Šimečka má slovo, prosím. Thank you very much and, uh, thank you for the... Děkuji. Děkuji také za prezentaci. Mám eh, krátkou otázku, která se týká mm, nových nástrojů a mechanismů pro monitorování a podávání zpráv o eh, právním státu v Evropské unii. To je určitě priorita nové komise. Mě tedy zajímá, jak komise plánuje využívat Greka a zpráv, které Greko předkládá. Jak to využije pro posílení právního státu v EU? Děkuji. Děkuji, to byla velice konkrétní otázka. Paní Strik má slovo. Děkuji. Já navážu na předchozí otázky. Ono u Greka nejde o čistou korupci, ale tam vůbec jde o otázky integrity. A mě zajímá, jak bychom mohli využít pozorovatelský status pro to, abychom zlepšili své vlastní eh, etické kodexy, eh, svá vlastní pravidla pro Eh, tedy vystupování, eh, co by politiků, firma a podobně. Budeme mít nějaké pravidelné zprávy ze strany Greka o tom, jak eh, jak jsme na tom, nebo si budeme muset vyžádat nějaké poradenství. Můžete říct něco více k tomu, jak to můžeme maximálně využít? Komise odpoví na tyto otázky. Já vám radím, aby jste nám odpověděli co nejrychleji. V opačném případě se kolegové budou ptát znovu. Děkuji. Thank you very much, Mrs. Chair. I will... Děkuji. Vynasnažím se. Souhlasíme s některými obavami i připomínkami, které zde zazněly, jak co se týče boje s korupcí, tak s bojem proti organizovanému zločinu, protože korupce eh, často umožňuje eh, tedy různé praktiky eh, organizovaného zločinu a mafií a určitě je to zásadně důležité téma pro bezpečnost Evropské unie a jejich občanů počet organizací, tedy organizovaného zločinu, roste a jde zde i o riziko infiltrování těchto organizací do ekonomik členských států. Eh, myslím si, že je potřeba, aby hm, na některé tyto otázky odpověděl někdo postavený výše, než je tedy moje pozice eh, šéfky oddělení. A věřím, že budeme mít i politickou debatu o tom, jaká je mise komise do budoucna v této oblasti. Nicméně ráda odpovím na ty otázky, na které tedy um, je vhodné, abych odpovídala já. Um, samozřejmě uh, jsou země, které jsou hodnoceny Greco a vždy tedy komise vystupuje v duchu transparentnosti, ale v této věci tedy eh, nemůžeme rozhodovat, my tedy máme pozorovatelský status a jsou tedy země, které jsou hodnoceny eh, Grekem, aby buď souhlasili nebo se postavili proti tradičnímu přístupu Greko v eh, zveřejňování zpráv. K právnímu státu děkuji za odkaz Eh, mi poskytli eh, poslanci Evropského parlamentu k eh, tomu vyjádření komise z července. Tady je tedy jasné vyjádření o boji proti korupci a pro podporu právního státu. To je jasný závazek pro implementování těchto návrhů, které byly předloženy v červenci a my rádi budeme pracovat na implementaci poskytováním expertízy a tím, že naši expertizu poskytneme k dispozici ehm, zprávám o právním státu. Pokud někdo z kolegů chce položit otázku ještě jednou, tak může, protože máme čas. Chce někdo položit otázku ještě jednou? Jestli ne, tak děkuji paní Sipala jménem našeho výboru a doufám, že nám dodáte přesnější informace od někoho z vašich nadřízených z komise. A že tyto informace budou tedy předány výboru Libe. Děkuji vám. A tím jdeme na další bod pořadu jednání. takže si dáme přestávku až do 16.00, abyste si mohli protáhnout nohy. Prosím. Děkuji a začínáme přesně ve 4 hodiny. Bien, muchas gracias, queridos colegas. Tak, moc krát děkuji, vážení kolegové. Budeme pokračovat s následujícím bodem. Je to bod číslo 9. Jde o zprávu komise o společné revizi uplatňování dohody Evropské unie ohledně programu sledování financování terorismu TFTP. A prezentaci si vezme na starost pan Loran Michel, ředitel pro bezpečnost ZG Homes Evropské komise. Jak víte, tak eh, program sledování financování terorismu byl vytvořen eh, s ministerstvem financí USA krátce po eh, teroristických útocích 11. září 2001. A jde o sledování zpráv o finančních transakcích, o, o, o platbách je to systém, který se využívá výlučně k boji proti terorismu a k boji proti financování terorismu. Až do konce roku 2009 eh, systém SWIFT předával všechny, televa, eh, všechny eh, relevantní informace subjektů nacházejících se v Evropě nebo ve Spojených státech. A od roku 2010 byl vytvořen nový systém, který zpracovává dvě zóny. Je to, jednou zónou jsou Spojené státy a druhou zónou je Evropská unie. A aby byla zaručena kontinuita eh, TFTP za těchto nových podmínek, tak ty dvě referenční zóny, zóny uzavřely dohodu, tedy USA a Evropská unie uzavřely dohodu ohledně této otázky. Eh, tato dohoda původně nezískala schválení Evropského parlamentu a dočkala se přepracovaného znění v létě 2010 a parlament ji schválil 8. července 2010 a vstoupila v platnost 1. srpna 2010. A dnes tady vítáme pana Michela, aby po svém projevu zodpověděl na otázky, které případně poslanci budou mít. Takže bez dalších průtahů dávám slovo panu Michelovi za Evropskou komisi. Thank you, chair. Um, dear honor... Děkuji vám za slovo, vážená paní předsedající, vážení poslanci, poslankyně. Je to pro mě opravdu veliká čest být mezi vámi ve výboru LIPE a rád bych vám zde přednesl výsledky revize dohody TFTP. Nejprve bych rád řekl, že vím o tom, že je zde několik poslanců, výboru Libe, kteří znají dokonale tuto dohodu TFTP a proto bych eh, rád aspoň velice stručně pohovořil o této dohodě pro ty z vás, ty z vás kteří ji tak důkladně neznají. To znamená, že je to program TFTP, je to program, který bojuje proti financování terorismu a eh, který financuje americké ministerstvo financí. Snažíme se sledovat teroristy celosvětově prostřednictvím těchto finančních transakcí. Dohoda TTP, která byla podepsána mezi Spojenými státy a Evropskou unii vytváří podmínky a určité záruky, které se týkají transferu konkrétních finančních dat do Spojených států. Dohoda TFTP Zároveň umožňuje Evropské unii a členským státům Evropské unie benefitovat z tohoto programu tím, že může požadovat určité mm, právě sledování těchto finančních dat, pokud je tam odůvodnitelné podezření teroristické aktivity s tím spojené. Dohoda TFTP funguje následujícím způsobem. Spojené státy pošlou takovou žádost na měsíčním základě většinou o všech finančních informacích, o finančních transakcích určitého, určité výšky, eh, pokud eh, se eh, týkají určitého podezření z teoretické aktivity jednotlivým zemím po validaci na straně Europolu, dojde k předání beče těchto informací do databázy TFTP, do databáze TFTP. Tato databáze není přístupná pro ministerstvo financí pouze na jednotlivých eh, základech jednotlivých transakcí, pokud tam je skutečně určité podezření. To znamená, že analytici z americké strany mohou provádět pouze individuální mm, vyhledávání, to znamená s určitým zaměřením na konkrétní teroristickou aktivitu a financování určité podezřelé aktivity. Samozřejmě, že máme eh, konkrétně designované eh, poskytovatele, Evropskou komisi, která monitoruje, která má designované spolupracovníky, které skutečně zkoumají nebo eh, monitorují všechny ty podřelé informace. To znamená, že na naší straně máme nebo spolupracujeme s Ministerstvem financí Spojených států a můžeme onlineově se podívat na jednotlivé jednotlivé srdče, jednotlivá hledání a můžeme je blokovat v případě, že by nebyl propojen s nějakou teroristickou aktivitou nebo nebylo dostatečně prokázáno, že je tam podezření na takovou aktivitu. TFTP dohoda zahrnuje různé další podmínky, například pravidla, které se týkají zadržování dat, bezpečnosti dat, žádosti ohledně rektifikace nebo přístupu k konkrétním datům. Toto nám umožňuje zajistit, že osobní finanční data evropských občanů jsou zpracovány zpracovávány zákonným a přiměřeným způsobem. Čili jak to vypadá? Toto byla pátá revize, společná revize eh, o této dohody, eh, která vstoupila v platnost v roce 2010, jak se o tom zmínila eh, paní předsedající od 1.1.2016 do 30.11.2018, to znamená pokrývá 35 měsíců. Tato revize proběhla eh, v Hágu 15.1. No, v centrále Europolu zkontrolovat, zda skutečně došlo k hm, práci v souladu s touto dohodou a 31. a 1. 2. ve Washingtonu eh, na straně amerického ministerstva financí to? revize byla prováděna společně oběma stranama, oběma stranami. Ovšem eh, v podstatě ta zpráva výstupní je zprávou komise. Já jsem byl ředitelem pro bezpečnost na straně našeho týmu. Jeden z mých kolegů, který je zde přítomen, eh, se mnou spolupracoval, a dva zástupci ochrany ehm, dat ze strany členských států byly rovněž součástí toho týmu. pokud jde o výsledky této revize. EU tým je spokojen, pokud jde o kontroly, pokud jde o um, ochranu a jejich implementaci. Proporcionalita těchto dat byla hodnocena na základě hodnoty těchto dat, pokud jde o boj proti terorismu a možnost financování terorismu. Je jasné, že dohoda PTP. pořád poskytuje eh, spolehlivou a přesnou eh, informaci, pokud jde o aktivity teroristů, financování, plánování takových aktivit a zároveň pomáhá vysledovat teroristické aktivity a jejich sítě celosvětově. Zpráva zahrnuje několik příkladů které ilustrují hodnotu TFTP dohody v mezinárodním boji proti terorismu. TFTP dohoda byla nesmírně důležitá především v oblasti konkrétních vyšetřování teroristických útoků na evropské půdě. V tomto kontextu hovoříme o takzvaných eh, leads, informacích. To jsou takové finanční transakce, které, ide, ide, které jsme identifikovali v rámci hledání eh, v rámci TFTP, které byly relevantní v vyšetřování takových aktivit. 17. 8. 2017, to znám před dvěma lety, to je jeden příklad za všechny, Víme, že došlo k tomu útoku dodávkou na, na ulicích Barcelony, na ulice eh, eh, Ramblas, mm, došlo tam k eh, nájezdu na cyklisty, na mm, chodce a po několika týdnech došlo k podobnému útoku a zároveň k útoku nožem ve Španělsku roku Španělsko okamžitě eh, požádalo Europol o urgentní eh, průzkum této oblasti. Reakce byla rychlá v průběhu dvou hodin a došlo k poskytnutí 24 informací o možných teroristických organizacích, které byly zapojeny do těchto útoků. Šest tyto informace byly nesmírně užitečné, protože šest z těchto líc informací v podstatě byly okamžitě využity justičním systémem v ve Španělsku. Toto je pouze jeden příklad za všechny. Ovšem ve statistikách se můžeme podívat na to, že TTP dohoda byla ještě mnohem významnější eh, v, ve stávajícím období, než tomu bylo v minulosti. Proč? Protože bohužel došlo k těm mnoha teroristickým útokům na evropské půdě. Když se podíváme na čísla, tak 402 eh, žádosti byly předloženy ze strany členských států Europolu v rámci toho revidovaného období proti 92 eh, žádostem v předchozím období. To vedlo i k nárůstu těch líc informací, které vytvořily 82 400 investigativních líc informací, které byly poskytnuty členským státům ve srovnání s téměř 12 tisíci informací tohoto charakteru v předchozím období. To znamená, že skutečně masivní nárůst těchto důležitých informací, které poskytujeme orgánům činným v trestním řízení. V těch hlavních oblastech jsme pod tvrdili to, že data jsou transferována a, a zpracována pouze v oblasti um, hledání informací ohledně teroristických aktivit um, na základě žádosti ze Spojených států, Europol uh, charakterizoval dostatečně tyto informace, tato data, dostatečná omezení tam byla. Um, je, um, poskytována, tak aby opravdu byly využívány proporčním způsobem. Data v FTP systému mohou být zpracována pouze, pokud tam dojde k tomu individuálnímu ehm, vyhledávání a pokud bylo potvrzeno, že se to týká podezření na teroristické útoky dochází k každému skutečně ke kontrole všech těchto um, hledání, zda byly propojeny s nějakým teroristickým podezřením. Tyto kontrolní mechanismy na základě naší zprávy fungují dobře. S dohled funguje dobře, zpracování skutečně těchto dát je v souladu s, s pravidly, která byla stanovena. Pokud jde o uchovávání těchto dat, zpráva potvrdila to, že veškerá data, která nebyly eh, součástí takového eh, vyhledávání byla vymazána po pěti letech v souladu s dohodou. Ovšem poukázali jsme zároveň na určitý incident, který znamenal, že i po tomto období pěti let byla některá data uchovávána. Američané nás informovali o tomto incidentu v minulosti eh, a i v průběhu společného revizního procesu ve Washingtonu. My ovšem víme, že tato data pouze zůstala v součástí hardwareu, byla to lidská chyba, došlo k opravě, nedošlo tam k přístupu k těmto datům. Toto bylo potvrzeno i nezávislými auditory, to znamená, že tato data nebyla nikdy zpracovávána a poté ji skutečně byla vymazána. Pokud jde o nějaké možnosti dalšího zlepšení, hovoříme v této zprávě o tom, že americké úřady by měly eh, vzít v potaz užitečnost informací, které byly eh, získány v předchozích vyhledávání. Pokud zjistíme, že hodnocení dat z nějaké konkrétní eh, zemi nevedlo k takovým těm naváděcím dostatečným informacím, tak ta žádost E, ze strany Spojených států by měla být omezenější. Zároveň zde hovoříme o tom, že by americká strana měla zlepší mechanismus, který reviduje potřebu uchovávání těchto dát, jejich extrakce na základě konkrétního vyhledávání. Určitá data Eh, která extrahují například databáze na základě eh, toho vyhledávání a my si myslíme, že by měla být revidována a okamžitě vymazána, jakmile už nejsou užitečná v konkrétním případě. Jedna z potíží s tím spojená, mm, abych byl transparentní, je, že americké ministerstvo financí nikdy neví o tom, že ten případ již byl ukončen, čili když máte takovou naváděcí informaci, která eh, je předložená španělským orgánům, tak američané například neví o tom, že došlo ke ukončení tohoto případu nebo soudního procesu a to znamená poté vymazání dat. A tento proces, tato část procesu by měla být ještě zlepšena. Členské státy poskytují pravidelný feedback na základě žádosti o data v rámci TFTP z americké strany snaží se o zlepšení kvality i kvantity výměny těchto informací. To jsme potvrdili v této zprávě a zároveň pokud jde o obmazání a extrakci těchto dat. Hovoříme zde o možnosti zlepšení samozřejmě, možných zlepšení této dohody. Hovoříme o transparentní spolupráci s americkou stranou, kterou zde hodnotíme pozitivně. A zároveň E, samozřejmě i o tom, jak je to důležité pro Evropskou unii. Plánujeme další revizi tohoto systému TFTP v roce 2021. Samozřejmě tím končím svou prezentaci, ale jsem vám k dispozici pro jakékoliv dotazy. Bien. Muchísimas gracias, señor. Děkuji vám moc krát, pane Mišeli. Teď tedy zahájíme první kolo otázek, kdy se budou ptát koordinátoři. Myslím, že paní Sipl žádá o slovo jménem socialistů a demokratů a potom si zapíšu ty ostatní. Paní Sipel, prosím, máte slovo. Omlouvám se, paní předsedající. Asi myslím, že EPP koordinátor by měl zahájit otázky. Maybe the EPP coordinator should start first. Perdone, es que Estaba hablando con la secretaria. Já se omlouvám, já jsem mluvila tady se sekretářkou. Žádal jste o slovo, protože mm, já to tady nemám zapsáno. Omlouvám se. Sekretariát si vás nezapsal, ale samozřejmě paní Sipl je tak hodná, že vám dává přednost, takže máte slovo za EPP. Thank, thank you very much. Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedající. No, vám je to tak nějak naložilo na srdce, ale děkuji vám za tuto možnost vystoupit první. Děkujeme za velice zajímavou prezentaci, vysvětlení toho, jak funguje TFTP, že to funguje dobře, že skutečně jsou to včasné, přesné informace ohledně terorismu, financování terorismu. Víme, že boj proti terorismu je nesmírně důležitý a pohnání před odpovědnost těch, kteří páchají terorismus. To je zásadní útoky v Barceloně, žádosti mm, Europolu, informace v průběhu dvou hodin, které byly poskytnuty. Je to standardní? tyto dvě hodiny, vy jste hovořili, že tam bylo 402, 402, 402 dotazů mm, v těchto dvou hodinách, je to standardní ta reakce, nebo jsou tam nějaké rozdíly, pokud jde o obdržení informací zpět ze systému. Ptám se, protože se osobně domnívám, že TFTP dohoda je alespoň pro evropskou stranu takovým podivným systémem. Já si pamatuju, když jsme navštívili Europol a ehm, ptali jsme se, jak to funguje a dokonce jsme zjistili, že i pro data přítomná v EU někdy členské státy musí požádat nejprve Europol, ti požádají Američany, Američané tam potom teda pošlou tato data Europolu, Europol opět členskému státu. V 21. století to jistě není úplně nejefektivnější způsob získávání zásadních informací ve zprávě výboru, který bojoval proti terorismu, jsme hovořili o vytvoření takového e- TFTP systému pouze pro EU. Proto bych se chtěl zeptat, zda Evropská komise neplánuje něco takového, nějaký legislativní návrh v této oblasti, nebo zda existují nějaké prvky v rámci této revize stávající dohody TTP by vedly k tomu, že skutečně je zde situace pro evropský systém. Děkuji, tak teď paní Zipel má slovo. Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já se nebudu vracet k celé rozprávě ohledně systému TFTP. Zaměřila bych se na čtyři otázky, protože vím, že i ostatní kolegové se chtějí zapojit. První, v této dohodě je jasné, že dva zástupci orgánů pro ochranu dat by měli být součástí této revize. K tomu skutečně došlo. Ano. Ovšem bylo mi vysvětleno, že tito odborníci se zúčastnili té, tohoto přeskumu pouze jako experti komise a ne v rámci svých jiných profesionálních, ostatních profesionálních kapacit. Co to znamená? že nesmí poskytovat informace o svých vlastních názorech a že všechno musí odkomunikovat pouze komise. Dále, pokud jde o dohled ze strany EU, já jsem našla takovou informaci v jednom dokumentu, že v tom období e, ty případy, kde nebyla dostatečná bezpečnostní prověrka e, znamenalo, že některé případy nemohly být realizovány v reálném čase, proto bych se ráda zeptala, zda tento systém dohledu, nebo jak hodnotíte, jak můžete zhodnotit, že opravdu tento systém fungoval v průběhu celého období přeskumu. Třetí otázka. A to jsou doporučení ze strany komise. Komise hovoří o tom, že americké ministerstvo eh, financí, pokud jde o článek 4, pokud jde o regionální, region, oni, hodno, oni eh, hodnotí to, zda jsou teda ty, které nejvíc a nejméně plní tyto podmínky, že by to mohlo v podstatě vlastně snížit na minimum eh, data požadována od dedikovaných providerů. Čili to znamená, že po devíti letech to skutečně znamená, že se sbírá příliš mnoho dát a že komise v podstatě musí ještě pořád eh, doporučovat, aby došlo k nějakému zeštíhlení toho, co již bylo rozhodnuto a dohodnuto v rámci dohody. A pokud jde o ta extrahovaná data, to je další otázka, komise doporučuje to, že ministerstvo financí by mělo zlepšit mechanismus přeskumu potřeby uchovávání tzv. extrahovaných dát aby došlo k zajištění toho, že tato data jsou udržována a uchována pouze pro, pro, pro konkrétní vyšetřovací procesy, ke kterým byla vyhledána. Čili můžete potvrdit, že si myslíte, že eh, článek 6.7 dohody neumožňuje EULES eh, eh, po uchovávat taková data, zatímco Spojené státy i po devíti letech platnosti to neustále ještě dělají. Děkuji moc krát, paní Zippel. Jménem Renew Europe paní Infeld má slovo. Thank you, chair. Uh... Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Ano, někteří z nás uh, skutečně aktivně pracují na této složce dlouho, známe ji aby zase znáte naši kritiku, která se za posledních devět let nezměnila. Protože zásadním je, zdá se, že do dnes eh, do dnešního dne využívají eh, hromadná data, což je eh, ilegální. Proto mě překvapuje to, že komise je spokojena s implementací této dohody řádným způsobem, ale zároveň tam máte doporučení, která se týkají zásadních bodů, jak můžete být, být teda spokojeni s implementací této dohody žádosti údajně nejsou dostatečným způsobem um, šitá na míru, zúžená a tak dále, jak říkala paní Sipel, je pouze jedna, jedna žádost měsíčně. To znamená, že měsíčně požadují um, informaci o všech datech. To jsou hromadná data. A dále otázka ohledně potřeby udržovat taková extrahovaná data. To znamená, že po devíti letech platnosti nejen této dohody, ale i implementaci této dohody, že to není v souladu se evropskou legislativou. Tři krátké dotazy. Možnost blokovat eh, takové eh, subjekty, které vyhledávají tyto informace, jak často tam dochází. Nebo sdílení informací s americkou stranou údajně je kvalitnější, než to bylo v minulosti, protože v původně jsme nezískávali žádné informace, čili nyní jsme spokojeni s tím, že, že americké orgány s námi sdílejí veškeré relevantní informace. A poslední dotaz? Pokud je o supervizi implementace TFTP dohody, to je společná revize, přeskum nebo pravidelný přeskum nějakým dohledovým orgánem Europolu? Pokud nejsou žádné další žádosti o slovo ze strany koordinátorů, tak komise může odpovědět na toto první kolo otázek a potom přejdeme na druhé kolo. Prosím, máte slovo. Thank you, Mrs. Chair. Um... Děkuji, děkuji, paní předsedající. Takže postupně. Standardní období či doba reakce, to znamená ze strany Evropu nebo členského státu, v podstatě je to právě ta doba dvou, tří hodin, pokud jde o urgentní dotaz na základě skutečně probíhajícího teroristického incidentu. Pokud je to nějaký jednodušší případ, tak to je jeden až tři dny tato doba. Čili my vlastně fungujeme jako tak, nebo Europol funguje jako takový hub. To je mandát, základní mandát, aby teda fungovala jako takový hub, což je užitečné především, když členské státy žadují něco z americké strany. To znamená, že musí opravdu odůvodnit, že tam mají podezření z teroristické aktivity. To znamená, že vlastně to funguje jako jakýsi filtr v urgentním případě. Samozřejmě to probíhá všechno po zabezpečených sítích. TFTP systém pouze na úrovni EU. Víte, já osobně nedokážu k tomu poskytnout komentář tento přeskum, tato zpráva se nezabývala potřebou evropského systému TFTP. Ovšem pokud jde o nějaký právní postoj Evropské komise ohledně budoucího možného TFTP systému, tak to já už bych nechala na novém složení komise a komisaře či komisařce, která bude odpovědná za tuto oblast. Ovšem z technického hlediska skutečně neexistuje žádné další odůvodnění v rámci této, tohoto přeskumu v tomto ohledu. Otázka paní Sipel. Pokud jde o no, ty bezpečnostní prověrky, to, že osoba na straně komise neměla takovou prověrku, takže neměla přístup k těmto vyhledáváním. To je pravda, protože abyste mohli mít přístup a monitorování na americké straně, tak musíte mít k dispozici nejvyšší úroveň prověrky americké. To znamená, že tato osoba skutečně tam neměla dlouhou dobu právě tuto nejvyšší prověrku k dispozici. V tom období ale eh, tam eh, na straně providera byly mm, do, do možnosti dohledu které, a osoby, které dohlížely na celou problematiku a, a jakmile ta osoba ze strany komise získala tuto prověrku, tak ex post měla možnost e, zkontrolovat veškeré, veškerá vyhledávání, která proběhla v tom uh, absentovaném období. Čili skutečně měla potom přístup tato osoba ke všem těmto případům a potvrdila, že všechno proběhlo v souladu s dohodou. Takže máte pravdu, ano, byla tam právě ta mezera několika měsíců, kdy tento člověk fyzicky nebyl přítomen, ovšem ex post kontrola proběhla z jeho strany. Příliš mnoho dat se sbírá. To byla další otázka. To je mm, právě uh, to, o čem hovoříme s americkou stranou, jak si zúžit to, zajistit proporcionalitu, přiměřenost, proto jsme přišli s určitými doporučeními v tomto ohledu, aby odvedli určitou domácí práci v tomto ohledu, um, pokud jde o zredukování sbíraných eh, dat, to je jedna z, eh, z našich, jedno z našich doporučení. V některých země, jako například Jižní Afrika. To jsem řekl pouze jenom jako příklad, pokud jde o sbírání dat ohledně této konkrétní země, ale například ex post musí dojít potom k nějakému odůvodnění toho ospravedlnění, proč tato země byla mm, zvolená a tak dále. Řekněme, že to je potenciální hub teroristických organizací, dojde tam nějakým konkrétním finančním tokům ze třetích zemí, které směřují před tu, přes tuto zemi. Čili je to v podstatě takový neustále se vyvíjející proces, který se mění každý den, protože teroristé prostě využívají různé země, každý den nějakou jinou síť pro um, přesun finančních prostředků, proto musíme být flexibilní a přizpůsobovat se realitě. Extrahovaná data, to byl další dotaz. My jsme přišli s doporučením v tomto ohledu vymazat extrahovaná data jakmile už nejsou pro dané vyšetřování potřebná. Ale zároveň jsem vysvětlil potíže v této oblasti, protože mnoho teroristických případů ještě probíhá, extrahovaná data se prostě využívají například eh, v trestním stíhání, a americká strana často ani není informována o tom, že ten případ již byl v Evropě ukončen, proto žádáme členské země o feedback a americké orgány rovněž o feedback, který poskytnou ministerstvu financí amerického ministerstvu, tak aby mm, věděli, že tyto, tato data mohou vymazat. Samozřejmě, že to je i v souladu s tím článkem, o kterém jste se zmínila, protože ta data mohou být extrahována pouze pro nezbytně nutnou dobu pro zpracování daného případu. Paní Intveld Transfer hromadných dat, ano, dochází k němu, ovšem vyhledávání je pouze na, jedno, na pouze mm, jednotlivé, to znamená analýza hromadných dat neprobíhá pouze jednotlivých případů a dat. Extrahovaná data, tam si myslím, že už jsem odpověděl oběma kolegyním na jejich dotaz. A potom ty zablokované možnosti, my tam nemáme statistiku ohledně toho blokování, vyhledávání, ale vím, že k tomu dochází každý měsíc, řekněme v několika případech a potom probíhá diskuze mezi ministerstvem financí a analytikem, proč došlo k zablokování, jaké byly problémy, někdy to byl příliš rozsáhlý eh, požadavek nebo odůvodnění toho, že probíhá vyšetřování FBI, není dostatečně jasně popsané a proto analytik na straně amerického ministerstva financí eh, se obrátí na evropskou stranu, dojde k nějakému zeštíhlení eh, tohoto vyhledávání. Je to proces, který někdy trvá i dva měsíce, ovšem nikdy nedošlo k případu nějakého porušení dohody TTP. Vždycky, kdy došlo k zablokování, tak vždycky jsme to sledovali dále a objasnilo se to v souladu s pravidly dohody. Pokud jde o supervizi na straně EDPS, které je zodpovědné za Europol, jsou nebo nedávno došlo k takovému šetření. Nemám zatím ještě zprávu, ale viděl jsem návrh, který je v souladu s, tí, s těmi informacemi, které jsme získali i my, takže EDPS musí s touto finální zprávou přijít, ovšem nic v tom návrhu zprávy jak si neodporuje našim poznatkům. Děkuji vám. Eh, Děkuji, pane Micheli. Teď otevřeme kolo otázek ostatních poslanců. Přihlásilo se šest osob. Prosím, dodržujte čas jednu minutu, abychom ještě měli čas na odpověď a případné doplňující otázky. Jako první má slovo pan Radev. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážení kolegové, chtěl bych poděkovat panu Michelovi za to, že nám představil tuto zprávu. Informace nám byly předány na základě dohody mezi Evropskou unii a USA. Jde o informace o zpracovávání a odesílání dat o e, finančních e, transakcích, což je užitečné při vyšetřování financování teroristických útoků na evropském území. Vy ve své zprávě říkáte, že budete uplatňovat geografické kritérium na hodnocení různých typů finančních zpráv. Můžete podrobněji popsat, jak to bude fungovat? Kromě toho chtěl bych se vás zeptat, zda existují dostatečné pojistky pro to, abyste zpracovávali jenom data, která se týkají terorismu a financování terorismu. Doufám, že dohoda bude i nadále implementována, abychom dokázali ochránit naše občany. Děkuji. Děkuji, paní Brickmont. Má slovo, prosím. Děkuji vám moc krát, paní předsedkyně. A děkuji vám za prezentaci. Já se omlouvám za to, že jsem nestihla její začátek, ale zajímalo by mě vaše vyjádření k preventivní práci. Myslíte si, že ty transfery informací byly někdy použity úspěšně k tomu, aby se zabránilo nějakému teroristickému útoku, nějakým plánům? Protože to je jeden z cílů, který byl vytčen. Prevence zabraňování teroristickým útokům. Pan Kerner má slovo. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji za zajímavou prezentaci. Já bych chtěl navázat na to, co říkala kolegyně Intfeld. Myslím si, že se využívají hromadná data, bulk data, takže to není eh, co nejúžeji vymezené. Jsou to celé měsíce každý měsíc. Já, mně, mně není jasné, jakým způsobem je tohle zúženo na pouhé konkrétní hrozby. Tohle rozhodně není to, co parlament původně eh, požadoval a není to v souladu s eh, rozsudkem Evropského soudního dvora o uchovávání dat. A kromě toho, já hledám všude evropský TFTP, protože my jsme měli zahradit tento systém a teď už eh, jsme devět let po vstupu dohody v platnost a zatím ještě nemáme žádný návrh na obdobný evropský program. A v poslední řadě eh, tiskové prohlášení Evropského parlamentu v roce 2010 slavilo, že díky nové dohodě evropští občané budou mít právo na přístup, vymazání nebo opravu svých dat. Ale teď podle vaší zprávy, jestli to chápu správně, se to v praxi nikdy nemůže stát, tak jak jste to popsal, a občan nebude nikdy informován o tom, že jeho data se objevují v TFTP. Takže celkem, eh, abych, abych to schrnul, tak ty žádosti o data nejsou zacílené a zúžené, není reálná možnost přistoupit ke svým datům nebo je opravit nebo vymazat a ani 9 let po vstupu v platnost neexistuje evropský TFTP a rada říká, že jestliže 5 let po vstupu eh, v platnost evropský TFTP eh, měl tou dobou být a já nechápu, proč nemáme zatím ani návrh. Děkuji, pane Kernere. Já vás prosím, dávejte pozor na čas a dodržujte ho. Paní Dali má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Můžu mluvit? Tak eh, já, pochopte prosím, že budu hovořit déle než minutu, protože já jsem měl mluvit už mezi koordinátory a zapomněli jste na mě, takže budu mluvit déle. Děkuji moc krát za to, že jste nám osvětlil praxi TFTP. Moje první otázka se týká geografického záběru eh, transferu hromadných dat v článku 4. Mohl byste nám říct, kolik zemí je dotčeno těmito žádostmi a kolik z nich jsou země EU? Druhá otázka se týká takzvaných extrahovaných dat, tedy dat, ke kterým jsou nějaké přístupy které už byly přistoupeny. Europol říká, že není žádná záruka, že neuniknou mimo ten původní účel, pro který byla vyžádána a že i po uzavření případu se ta data uchovávají. Takže já se ptám, jsou vůbec nějaká e, zákonná pravidla ve Spojených státech, která ukládají úřadům povinnost mazat data z TFTP, jakmile je případ uzavřen, nebo jakmile už ta data nejsou potřeba v nějakém probíhajícím případu, anebo nejsou v USA žádná interní pravidla v tomto ohledu. Jsou nějaká pravidla vůbec o tom, že je třeba eh, oznámit ministerstvu financí, že případ byl uzavřen, protože tak, jak jste to popsal, tam žádná taková notifikace nefiguruje. Mohl byste nám prozradit, jaký objem extrahovaných dat je v tuto chvíli uchováván? Kolik extrahovaných dat eh, američané ukládají v tuto chvíli? Zajímalo by mě, jestli máte nějakou statistiku. Potom třetí otázka se týká případu jednoho jednotlivce, který požádal o ověření a vy jste řekl, že nebylo prověřeno, zda byl důvod se domnívat, že tento člověk byl napojen na terorismus. A to mi dělá značné starosti, protože tenhle nástroj, který má bojovat proti případům terorismu, se stará o to, nebo zajišťuje, aby, zda mohou vůbec vyhledávání být napojeny na terorismus. Takže zjišťujete toto? Dohlíží na to někdo? Zda nějaký takový nexus existuje? A konečně souhlasím s paní Infeld a ptám se stejně jako ona. Jak můžete říkat, že jste spokojení s tím, že dohoda je správně implementována, když existuje tolik případů, z ne které jsem zmínil, kdy zcela jasně implementována není. Já se omlouvám, pane Brejere, já jsem si to špatně napsala a teď už opravdu má slovo paní Dalí. Děkuji moc krát, paní předsedkyně. Já jsem nová v této problematice, ale ráda bych vyslovila souhlas s kolegy. Myslím si, že tohle je obrovsky problematický program a naprosto souhlasím s tím, že samozřejmě jde o předávání hromadných dat americkému ministru, ministerstvu financí a to, že k těmto datům potom se dá získat přístup, tak přestože nás Europol ujišťuje, že ten přístup je co nejužší, tak to nás nemůže příliš utěšit, vzhledem k tomu, kolik z těch opatření není na americké straně právně závazných a zejména kvůli tomu, že neexistuje dohled žádný. Tak, jak zdůraznila ombudsmanka ve svém vyšetřování, které musela ukončit, protože nezískala přístup k informacím. A v tomto kontextu se ombudsmanka eh, nebo žádala parlament eh, aby zvážil, zda by mohl vyjednat dohodu s nějakou zahraniční vládou, u které by, u kteréž to dohody by ombudsmanka nemohla dělat svou práci. A u té příležitosti prohlásila, že ustanovení technického charakteru nikdy nebyly ukázány radě ani parlamentu, na rozdíl od samotného textu dohody. Takže mě zajímá, kdy získá parlament přístup k technickým aspektům a specifikacím. A byla plně implementována poslední, zpra- eh, poslední zpráva ombudsmanky a dá, dá americká strana konečně eh, svolení se zveřejněním příslušných dokumentů. Děkuji, paní Kiniči má slovo. Děkuji. Chtěla bych poděkovat našemu hostu za jeho prezentaci o systému TFTP. Tohle je nástroj, který sleduje toky peněz na podporu terorismu. a lze ho využít k zabraňování teroristickým útokům. A já bych chtěla položit specifičtější otázku. Jaké máte problémy se získáváním a uchováváním dat? v rámci těchto transferových systémů. Další otázka. Některé tyto transferové systémy eh, jsou možná důležité, protože teroristé jimi získávají své finance. Takže jaké jste zaznamenali potíže se získáváním a uchováváním dát o těchto systémech? Vy jste to zmínil obecně v souvislosti s prevencí terorismu, ale eh, já, mě, mě zajímá konkrétně ten systém transferu financí. Komise má tři minuty na odpověď. Prosím, vemte to co nejstručněji a odpovězte na všechny otázky. Děkuji, paní předsedkyně. Já se předem omlouvám, protože za tři minuty nemůžu detailně odpovědět na všechny otázky kolegů, kterých bylo mnoho a byly detailní. No, pane Radeve, já si myslím, že jsou dostatečné pojistky a to též platí i pro otázku paní Dali na nedostatek dohledu. Já si myslím, že vy, Evropský parlament, byste měli být hrdí, zejména na to, co jste dosáhli, na dohodu TFTP, protože já bych vám chtěl připomenout, že první dohodu, takzvanou dohodu SWIFT, jste odmítli. A potom komise znovu vyjednala dohodu a poté díky vašemu tlaku jsme přidali dohlížitele do té dohody. A poprvé v historii existuje Poprvé v historii je na ministerstvu financí úředník z komise, který dohlíží na každé vyhledávání v datech, což nebylo v původním návrhu dohody. A je to obrovská změna. A myslím si, že je to adekvátní pojistka. My prověřujeme vazbu na terorismus u každého vyhledávání což je obrovská změna oproti tomu, co bylo dojednáno původně. A je třeba si uvědomit, že to bylo díky vaší práci. Takže e, nestřílejme sami sebe do nohy e, slovy o tom, že neexistují žádné pojistky a že pojistky nejsou adekvátní, protože o to jste se postarali vy, aby existovaly dostatečné pojistky. Abych odpověděl paní Brickmo. Máme jasné příklady toho, kdy došlo k pokusu o teroristický útok a ten pokus byl zmařen. Daří se nám rozhazovat sítě a zatýkat lidi, kteří se účastní teroristických sítí a umožňuje nám to odhalovat další vazby, ke kterým neměli policisté přístup do té doby. Takže ano, podařilo se zamezit teroristickým útokům na evropské půdě. Pokud jde o ta hromadná data, tak ano, dochází k hromadnému přenosu dat od poskytovatelů služeb do Spojených států, což ale nyní kontroluje Europol. Ale potom k těm datům nemá přístup ministerstvo financí. Jsou to pouze jednotlivá vyhledávání, která jsou povolená v těchto databázích. A pokud jde o evropský TFTP, tak já bych zase chtěl zopakovat, co už jsem říkal. K tomu nemám eh, co dodat. Potom, kolik zemí je tím dotčeno. Tohle je důvěrná informace. V, v příloze uh, máte několik příkladů uvedeno, ale my, včetně dvou uh, Úřadu pro ochranu osobních údajů, se domníváme, že uh, tento krok je adekvátní a vede ke zlepšení systému. A zda jsme spokojeni nebo ne, tak ano, celkově vzato jsme spokojeni s tou dohodou. Přinesla nám mnoho přidané hodnoty v boji proti terorismu v Evropě, víc než v předchozím období, takže přidaná hodnota eh, této dohody se rok od roku zvyšuje. Tak, jak jsem minule říkal, jak jsem říkal, tak v Evropě bohužel přibývá teroristických útoků a zvyšuje se teroristická hrozba, ale celkově vzato jsme spokojeni. Stále tu samozřejmě je co zlepšovat, a některé kroky musí podniknout také e, americká strana. Například ohledně extrahovaných dat neexistuje zákon v Americe, který by ukládal ministerstvu financí povinnost data mazat a žádný zákon neukládá e, policejním složkám aby vraceli informace Spojeným státům a v Evropě neexistuje zákon, který by dával členským státům povinnost dávat zpětnou vazbu ministerstvu financí v případě, že je uzavřeno soudní řízení. Takže tím bychom se měli zabývat. Poslední bod ještě k paní Kiniči. Jakým problémům čelíme? Já si myslím, že jeden z problémů spočívá v tom, že teroristé vědí o programu TFTP, takže si dávají pozor. Ale stále se dopouštějí chyb, takže pořád je to přidaná hodnota. Nejpokročilejší teroristické organizace ale používají kryptoměny, aby se tomu vyhnuli, používají Hawala, což je systém předávání peněz z ruky do ruky, takže způsobů financování terorismu, které nejsou v TFTP podchycené, je hodně. Ten program ale brání snadnému přístupu k peněžním transferům, což má tedy odrazující účinek, což je taky velice užitečné, protože tím teroristům komplikujeme život a nemají tak snadný přístup k penězům. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Mišeli, a tím jsme ukončili tento bod pořadu jednání. A jdeme na další bod, který je už dnes poslední. Jde o sdělení komise Evropskému parlamentu a radě eh, a jde o eh, volný pohyb neosobních údajů v Evropské unii. Nařízení 2018-1807 stanovuje právní rámec pro volný tok neosobních dat, což jsou data jiná než osobní data, které stále podléhají evropské legislativě o ochraně osobních údajů, tedy GDPR. V zájmu právní jistoty komise v květnu 2019 vydala tyto pokyny, které objasňují použité pojmy jako neosobní data, smíšené datové soubory osobních a neosobních dat a další. Nyní bude mít slovo komise, konkrétně pan Šastanet, vedoucí oddělení DG Connect. Máte slovo maximálně na 15 minut. Good afternoon, ladies and gentlemen, and uh, many thanks, uh, Ms. Chairwoman. Dobré odpoledne, dámy a pánové, mnohokrát děkuji paní předsedkyně za představení a také vám všem děkuji za pozvání na dnešní zasedání, abychom si mohli říci více o eh, ochraně, o, tedy směrnici eh, pro eh, ochranu všeobecných údajů a také co se týče toků neosobních údajů. Tady samozřejmě eh, základem je, že potřebujeme sdílet údaje v rámci Evropské unie mezi podniky, a organizacemi, ale zároveň potřebujeme zajistit, že ochraňujeme osobní údaje osob a jejich soukromí. Je velmi důležité, aby lidé měli důvěru v to, jak systém funguje. Zároveň ale chceme, aby podniky měly právní jistotu a znali pravidla, jimiž se musí řídit. A to je jeden z důvodů, proč Evropský parlament během vyjednávání ohledně eh, návrhu komise o eh, volném toku neosobních údajů vlastně požádal komisi, aby předložila eh, nějaká vodítka pro to, jak by se tohle to mělo odvíjet. Jak asi víte, eh, nařízení o volném toku neosobních údajů začalo platit 28.5. tohoto roku. Toto nařízení se tedy snaží předložit právní jistotu podnikům aby mohli zpracovávat své údaje, zejména tedy podnikové údaje, nejde zde o osobní údaje. A to jakýmkoliv způsobem na území Evropské unie, ale způsobem samozřejmě, který zároveň mm, vzbudí důvěru v systému. A bude také vycházet z určitých mm, e, schválených postupů, které jsme si identifikovali. Do 29.5.2019 komise měla zveřejnit tato vodítka o vztahu eh, tohoto toku eh, neosobních eh, údajů a GDPR. Takže ty podniky mají třeba různé aplikace nebo databáze, které obsahují oba typy informací. Takže Mm, za prvé vás mohu ujistit o tom, že tyto směrnice byly eh, eh, vypracovány v spolupráci s kolegy z DG Just a také s eh, Evropským ochráncem osobních údajů. Tady opravdu jsme zapracovali veškerý feedback, který jsme dostali do těch dokumentů kdo je cílová skupina této směrnice? nebo těch vodítek. Jsou to podniky. My chceme, aby podniky mohly využívat eh, tedy eh, jak eh, těch ustanovení GDPR, ale také toho, co je tedy k dispozici na základě tohoto volného toku neosobních údajů. Tady jde opravdu o právní jistotu, která byla potřebná pro evropské podniky. My se opravdu tedy snažíme řešit eh, tyhle ty aspekty, vysvětlit různé koncepty osobních údajů, neosobních údajů, eh, zásadu volného pohybu obou kategorií údajů v Evropské unii, potom zákaz eh, různých požadavků datových lokalizací a také tady jde o přenosnost dat, zejména tady co se týče těch neosobních údajů. A kromě toho jsme přijali takový seberegulační přístup v téhle oblasti. Takže v praktické eh, podnikové situaci tedy eh, budete mít nějakou databázi, která obsahuje eh, oba typy informací, jak osobní, tak neosobní. A tady vlastně jde že o to, že my se zaměřujeme čistě na ten tok neosobních údajů. Cokoliv tedy v tom nařízení FFD je um, nějak nepředjímá to, eh, nebo ne, eh, neovlivňuje to, co vzchází z GDPR. Samozřejmě ale je potřeba zdůraznit, že tyhle ty dva eh, právní texty se doplňují takže je potřeba je v praxi uplatňovat oba. A teď jde o to, jakými pravidly se budeme přitom řídit. Ehm, takže tyhle ty e, směrnice nebo vodítka mají poskytnout ujištění, e, aby nedošlo k podkopávání tedy ochrany osobních údajů ze strany e, podniků. Vysvětlíme také další oblasti interakce mezi volným tokem neosobních údajů a eh, GDPR. Podniky si často nejsou vědomi jednoho aspektu a sice, že v GDPR jde o volný, eh, o volný tok eh, osobních údajů, my, když jsme vedli konzultace s podniky, oni si často tohoto aspektu nebyli vědomi. Takže proto je dobré, eh, že my v, tom, v těch směrnicích připomínáme, že tady jde vlastně o maximální harmonizaci v rámci GDPR, kde vlastně se snažíme eh, dosáhnout maximální datové ochrany v EU, aby právě došlo k možnosti volného toku. Další důležitý aspekt, který se snažíme zdůrazňovat v těch vodítcích, je zákaz požadavku datové lokalizace. Tohle to se spíš se zaměřuje na členské státy. My nyní úzce spolupracujeme s členskými státy, abychom se snažili identifikovat zbývající bariéry volnému pohybu údajů v Evropské unii Snažíme se je tedy povzbudit v tom, aby podnikly potřebné reformy na vnitrostátní úrovni, tak aby bychom mohli odstranit tyto požadavky datové lokalizace. Umíte si představit, že když komise předložila mm, tenhle návrh o nařízení o rámci pro volný tok údajů, tak samozřejmě to vyvolalo celou řadu diskusí Přístup, které, který jsme přijali, že tedy definujeme eh, tok neosobních údajů jako všechno, co není osobní údaje. Tohle umožňuje hodně velkou flexibilitu a také to zaručuje, že to, co jsme dali do nařízení, je takzvaně future proof, takže v, v budoucnu už eh, se s tím bude dát dobře pracovat. Dám vám třeba konkrétní příklady, aby to nebylo moc abstraktní. Pokud tedy dojde k nějakým pokrokům technologie, eh, umělá inteligence a potom dojde k nějakému deanonymizování dat, která nyní jsou anonymizovaná, totiž jsou ne osobní, eh, pokud eh, se tedy dojde ke změně v této kategorie, stanou se tedy neanonymními, okamžitě spadnou pod Eh, oblast ehm, působnosti GDPR. A o to nám šlo vlastně v tomhle nařízení, že tady je volný nebo ehm, bezbariérový přechod mezi těmito dvěma eh, právními texty. Eh, jinak samozřejmě tady jde o robotické údaje, neosobní údaje, tak abychom měli adekvátní ujištění, že tady jde o tyto kategorie údajů. Ještě jsem chtěl zdůraznit jednu věc, a sice, že máme kategorie údajů, eh, jimž se také věnujeme, pseudonymizované údaje, je, to je jedna kategorie, například pokud máte nějaké průzkumy, kdy vlastně vezmete osobní údaje dané osoby a zaměníte tedy tu danou osobu nějakým symbolem nebo číslem, takže ponecháte si ty údaje, ale ne ty osobní údaje, ale samozřejmě můžete stále tu osobu znovu identifikovat. To je tedy pořád ještě považováno za osobní údaje, takže eh, u anonymizace potom je těžší identifikovat eh, danou osobu. Ale samozřejmě máme možnost dodatečných informací, které vedou k korelaci určitých datových souborů takže potom můžeme zase tu osobu identifikovat. Takže v, tém, v té směrnice vysvětlujeme, že toto je stále považováno za osobní údaje a tedy to spadá pod GDPR. Eh, snažím se tady vysvětlit, že tady nejsou už šedé zóny, díky přístupu, který jsme přijali k definici neosobních údajů a k definici osobních údajů, která je v GDPR. Takže definice neosobních údajů eh, už je definována tak, aby se s tím dalo pracovat i v budoucnosti za případný změn. Ještě několik mm, informací k těm neosobním údajům. To jsou údaje, které se původně netýkaly nějaké eh, identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, nebo to jsou Eh, data, která tedy původně byla, se pojila s nějakou eh, fyzickou osobou, ale potom byla plně anonymizována. Například eh, to jsou třeba mm, údaje o údržbě, o precizním zemědělství a tak dále. Potom to máme agregovaná data, která už nemůžete zpětně dohledat k fyzické osobě. Takže jasné vymezení osobních a neosobních dat, ono někdy tam tedy dochází k eh, problémům, eh, že to závisí na kontextu. Takže tady vlastně jde potom o ty eh, datové soubory. Tam samozřejmě v případě dostatečných datových souborů, které se k dispozici, je možné je znovu identifikovat tady eh, samozřejmě tohle je asi většina těch datových souborů, které podniky mají. Zase vám dám příklad. Například máme daňové záznamy nějaké firmy. Eh, v zásadě tam budou hlavně neosobní údaje, ale třeba úplně eh, na konci budete mít podpis ehm, ehm, finančního šéfa daného podniku. Takže Potom můžeme mít třeba různé datové soubory z bank a jiných institucích, zejména eh, ty, které zmiňují určité transakční detaily nebo informace o klientech, které zase se mohou dohledat k individuální osobě. A pak jsme měli řadu otázek eh, ohledně definice toho, co je nedělně propojeno v těch datových souborech a eh, Ona je pravda, že v tuto chvíli nemáme žádnou stávající právní definici toho, co je tedy nedělně propojené nebo nedělitelně propojené. A my jsme se to snažili nějakým způsobem ilustrovat v těch našich vodících, abychom lépe vysvětlili ten koncept a může dojít třeba k situaci, kdy nějaký datový soubor obsahuje osobní údaje, ale také neosobní údaje a jejich e, rozdělení by bylo buď technicky nemožné, protože třeba um, eh, podnik nepoužívá technologie, které by to umožnily, anebo by to naopak bylo tak nákladné, že, že by vůbec nebylo možné to třeba manuálně rozdělovat. To je příklad toho, jak to eh, se můžeme snažit vysvětlit, co si představujeme pod pojmem nedělitelné. A pro podnik je velmi důležité chápat, že neexistuje žádná povinnost oddělit různé kategorie údajů. Takže e, ty dvě nařízení umožňují e, používat i nadále nebo nakládat i nadále se smíšenými datovými soubory, pokud samozřejmě naplní, naplní oba e, právní texty zejména tedy ochranu osobních údajů. A to je velmi důležitý princip um, interakce. Takže to nařízení FFD se týká neosobních údajů e, datového setu a nebo souboru, ale to samozřejmě nespochybně uplatňování GDPR, kde, se, e, kde jsou tedy e, upraveny ty osobní údaje. A to je něco obrovsky důležitého. To je velmi důležitá část Eh, těch eh, směrnic, které zde zdůrazňujeme. Poslední věc, kterou chci odprezentovat, to je koncept přenositelnosti, který opět máme v naší směr, našich směrnicích. A tady je rozdíl, jsou různé koncepty přenositelnosti v GDPR a v FFD. článku 20 GDPR existuje právo jednotlivců obdržet údaje, eh, které poskytly eh, kontroloru dat a nebo eh, mohou poskytnout ty údaje jinému poskytovateli. Ale volný tok neosobních údajů, nebo to nařízení, si zvolilo sebe regulační přístup. To znamená, že tedy navrhuje za komisi, aby zjednodušila eh, předložení nějakých etických kodexů pro výměnu informací mezi různými poskytovateli, například cloudu. Takže mm, komise v tuto chvíli má pracovní skupinu, kde je zastoupeno 200 eh, podnikových organizací, velkých, globálních, ale i malých, evropských a eh, Zároveň tam máme eh, zastoupení uživatele, na tom trval parlament, abychom zapojili i uživatele těch cloudových služeb. Takže my máme uživatele tedy z celé evropské ekonomiky, kteří také zastupují své zájmy, mají své požadavky. Eh, co se tedy eh, týče eh, těch sdílení údajů mezi různými poskytovateli. To je z mé strany vše a děkuji za pozornost a doufám, že tyhle směrnice pro vás budou užitečné, nebo zejména, že budou užitečné pro podniky a my tady vlastně podporujeme různými i průmyslovými fóry tyhle eh, šíření těchto směrnic, aby samozřejmě podniky lépe chápaly, jak mohou ehm, mít, jaké mohou mít výhody z uplatňování těchto dvou nařízení pro ochranu osobních údajů a také pro volný tok neosobních údajů. Věříme, že podniky z toho opravdu mohou mít velké výhody. Děkuji. Sí, muchas gracias, señor Chastanet. Děkuji vám moc krát, pane Šastanete. Ještě než dám slovo těm, kteří eh, požádali o slovo, tak já bych chtěla říct jednu věc. Eh, já jsem taky eh, poslouchala, ale Ono to, to, to je z, z 20. století. Máme nové století, 21. změnily se technologie, ale nezměnila se základní práva, nezměnila se lidská práva, takže je potřeba zajistit přenositelnost základních práv a demokracie. A pokud hovoříme o těch hybridních datech a Eh, neoddělitelně svázaných datech, tak tady nelze činit kompromisy eh, tak jako nikde jinde eh, v této oblasti, protože nepodařilo se vám mě uklidnit. Naopak, možná je to moje vina a ne vaše. Nicméně, to teď necháme stranou a já dám slovo paní Zipel, která je koordinátorka za socialisty a potom panu Brajerovi. Děkuji, děkuji. Už opravdu je pozdě odpoledne, takže v německy budu pokračovat, je to pro mě jednodušší. Já jsem tu debatu o těch guidelines poslouchala už, už v květnu letošního roku, jsem ji intenzivně sledovala a tehdy eh, komise měla přinést prezentaci a tehdy se dalo říct, že existují různé druhy dat, ale potom jenom v případě, kdy vznikne podezření, eh, které se týká osobních dat, pak je možné eh, se eh, odvolat na pravidla základního nařízení o ochraně osobních údajů. Já mám ale pocit, že by se měla dodržovat vždy, pokud mohu trochu přehnat tu otázku, ale ptám se, děje se to taky opravdu, anebo se děje to, že firmy řeknou, ale tohle vůbec není osobní data, tohle nejsou osobní data, tady to dodržovat nemusím. Já tedy souhlasím s paní předsedkyní v tom, že je potřeba jasná pravidla místo pouze nějakých pokynů. To by bylo lepší, protože to odlišování, kdy jde opravdu o osobní data a kdy ne, to je stále ještě předmětem debat. Na konci prezentace pan zástupce komise jasně řekl, že bude pozorovat, co se eh, bude dít. Já už tu vidím takovou praxi už při eh, tvorbě legislativy, že při schválení nebo nějaké legislativy a po vstupu v platnost trvá opravdu dlouho, než to členské státy přetaví v praxi. A umím si představit, že u těch guidelines to nebude jinak. Měla bych ale radost, a to se připojuju ke slovům paní předsedkyně, kdybychom nejpozději na začátku příštího roku mohli ještě se zabývat jak tím základním nařízením, tak těmi guidelines a e, dát tomu jaksi hmatatelnější obsah a bavit se o tom, jak se to reálně používá a kde jsou ještě problémy. Děkuji moc krát, paní Zipel. E, pan Breyer má slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já rád bych poděkovala za tuto prezentaci. Mám dvě otázky. Jednak pokud je o agregaci dat, aby z nich byla anonymní data, je tam nějaká prahová hodnota, kolik takových jednotek musí být agregováno, aby taková data byla považována za anonymní? Například pokud je o domácnost, kolik domácností byste museli agregovat data těchto domácností, aby došlo k anonymizaci. Druhá podobná otázka, anonymizace IP adres. Je v těchto hlavních směrech nějaká informace o tom, kolik, nebo kol, kolika místní by muselo být takové číslo, aby jste taková data mohli považovat za anonymní data. Velká Británie informovala o tom, že tam bude centralizované vyhledávání dat, pokud jde o jejich webové stránky. To znamená, že otázky anonymizace uživatelských dat jsou velice aktuální v tomto ohledu. Děkuji, slovo má komise. Okay, many thanks for, uh, Děkuji za všechny připomínky, děkuji za otázky. Já se omlouvám, že jsem vás nedokázala přesvědčit o tom, že ty hlavní směry by měly právě zajistit to, že nedojde eh, k, k špatnému zacházení pravidel v oblasti ochrany dat, protože to je uh, hlavní součást těchto hlavních směrů velice přísná pravidla pro ochranu dát jednak v rámci GDPR, jednak v rámci těchto hlavních směrů, čili skutečně těm datovým souborům na ně musíme aplikovat nejstruk, nejstriktnější pravidla v této oblasti. Komisi to velice leží na srdci. Hlavní směry v podstatě vlastně jsou pouze takovým komplementárním dokumentem ohledně těchto dvou sad dat, které již obsahují velice jasná pravidla. Zde jde pouze o takovou popsání interakce mezi těmito dvěma legislativami, ovšem eh, samozřejmě, že tato nařízení žádným způsobem nemohou eh, nějakým způsobem korumpovat tato data, čili skutečně základní všechna pravidla GDPR pra, zde platí. Pokud mm, tam je pouze drobek takových dat v rámci smíšených dat, tak GDPR eh, se okamžitě eh, eh, aktivuje. Čili to je to, co jsem chtěl říci jako hlavní informace této prezentace. Jakékoliv hlavní směry samozřejmě musíte to nějak omezit, nemůžete tam mít všechny kategorie dát. Vy jste se zmínil o několika, o určitých prahových hodnotách, ohledně agregování dat nebo typ osobních dat, IP adresy. Pokud jde o další detaily, tak tam musíme spolehat na mechanismus v rámci, mechanismy v rámci GDPR, Evropskou radu pro ochranu dat a národní orgány pro ochranu dat, které poskytnou další um, hlavní směry a pravidla do budoucna. Pracovní skupina 29 připravila určité hlavní směry ohledně anonymizace. To jsou hlavní směry a pravidla, která v současné době platí. Pokud jde o nějaké další konkrétní potřeby, které z toho vyvstají, tak samozřejmě to bude předmětem diskuze národních orgánů pro ochranu dat a další sady eh, těchto hlavních směrů ze strany Evropské